Přátelé, milí kolegové, ráda bych zahájila eh, tuto část našeho slyšení, protože máme málo času na hodně témat. Proto bych ráda začala, ráda bych všechny přivítala a upozornila vás na to, že Dnešní odpolední zasedání je pokračováním dopolední části, kde jsme řešili takové věci jako právo na volný pohyb osob, konzulární ochranu, spolupráci v oblasti občanského práva. Odpolední část naší schůze se bude zabývat demokratickou dimenzí evropských voleb a podporou evropského unijního občanství. Já přednesu úvodní projev a potom eh, bude mít slovo devět řečníků, to znamená, že na každého připadne pouze několik málo minut, potom bude diskuze. Tento panel se bude věnovat možnostem, jak zlepšit demokratickou legitimitu evropských voleb. Konkrétně budeme hovořit o reformě volebního práva z roku 1976, to se tedy týká voleb do Evropského parlamentu. Budeme eh, se zabývat tím, jak je možno zlepšit participativní demokracii prostřednictvím Evropské občanské iniciativy. První otázka volby do Evropského parlamentu. Je to záležitost, která je velmi komplexní, eh, protože celá situace je ještě naléhavější, eh, když jde právě do, o volby do Evropského parlamentu. Musíme si uvědomit, že smlouva žádá po Evropské unii, aby definovali postupy pro volby do Evropského parlamentu. Eh, musí to být Eh, tady buď uniformní, anebo to musí být založeno na principech, které jsou společné všem eh, členským státům. To znamená, že Evropský parlament musí připravit právo, kterými se budou řídit volby do Evropského parlamentu. Nám se toho zatím nepodařilo dosáhnout. Volby do Evropského parlamentu jsou stále ještě eh, řízeny vnitrostátním právem, přičemž vnitrostátní právo má k tomu různý odlišný přístup. a ta široká škála možností a odlišnost jednotlivých vnitrostátních právních systémů spochybňuje jednotný pojem evropského unijního občanství. Když jsme připravovali nové evropské volební právo, tak jsme se snažili řešit mimo jiné i účast občanů, tak abychom tedy zlepšili eh, návštěvnost voleb. Víte, jak to s tou návštěvností v současné době vypadá. Kromě toho jsme se snažili vytvořit evropskou veřejnost, veřejnou sféru, kde by se tedy diskutovalo o evropských otázkách a snažili jsme se také zlepšit kvalitu volebních organizací ve smyslu tedy jejich viditelnosti, transparentnosti, účinnosti a tak dále. Všechny tyto otázky tedy byly zároveň cílem, díky nímž bych, by měla být realizována evropská volební reforma. Já bych na tomto místě chtěla zdůraznit, že v našem návrhu se nesnažíme o absolutní uniformitu, ale snažíme se o větší zblížení jednotlivých národních volebních systémů. To eh, tedy sledujeme naší, naším návrhem, který má být vyvážený a který se mimo jiné e, zabývá i postupy. Stále ještě ponecháváme členským státům e, široké pole působnosti. Tento nový, tuto novou volební legislativu jsme připravili jako dva spoluzpravodajové ze dvou frakcí a spolupracovali jsme tedy s kolegou Jo Leinen, kterému jako prvnímu předám slovo. Bude mít slovo na pět minut. Ano, mnohokrát děkuji, Danuto. Vítám všechny, kteří přišli na toto velice významné slyšení. S těmi pěti minutami nemám problém, protože vy jste v podstatě řekla víceméně všechno, co v tom návrhu je? V tom návrhu, který jsme úspěšně provedli výborem AFKO a potom nakonec plenárkou. Nebylo to snadné, ale podařilo se nám to. A musíme sami sobě poblahopřát. Právo parlamentu na iniciativu bylo uplatněno prostřednictvím tohoto návrhu. A v podstatě já myslím, že všichni se tady asi shodnou na tom, že participativní demokracie v Evropské unii má významné místo a významný okamžik nastává, když každých pět let volíme jediný národní parlament na světě. Nic srovnatelného s Evropským parlamentem není. My jsme jediný parlament, který je volen přímo a svobodně přes národní hranice. Ale já jsem se poprvé účastnil volební kampaně, já vždycky, ne, ne poprvé účastnil volební kampaně, bylo to po čtvrté, vždycky doufám, že to bude lepší, ale já mám pocit, že lidé to neberou jako evropské volby. Jsou to národní volební kampaně, probíhají národní debaty a jak víme, Na všech otázkách národního zájmu se dívají lidé i v evropských volbách z toho národního hlediska. Neprobíhá to dobře, právě naopak, a proto je nejvyšší čas, abychom reformovali podmínky, aby probíhaly skutečně evropské volby. My jsme navrhli a věděli jsme, že je to velice ambiciozní, nicméně rozhodli jsme se, že navrhneme, aby Rada jednomyslně rozhodovala o vytvoření evropských volebních odvodů, obvodů. Takže při volbě poslanců tohoto parlamentu ten volební obvod zahrnuje 28 členských států a je to možné a pož- tento parlament to požaduje až 20 let. My víme, že je to těžké, bude proti tomu velká opozice, ale bude to průlom, abychom měli skutečně evropskou kampaň, evropskou debatu. Pokud by evropské politické strany mohly sestavovat evropské listiny kandidátů, které budou volit opravdu všichni občané v EU. To by bylo skutečně prvotřídní, ale víme, že to ambiciozní. Tak trošku jako náhražku, protože v roce 2019 asi ještě nebudeme mít tuhle šanci, jsme navrhli takové ty hlavní kandidáty evropských politických stran – Navrhovali jsme, že by se měli volit nejméně 12 týdnů před volbami na konferenci politické strany. A ten hlavní kandidát, ten top kandidát, byl první velký krok vpřed. Poprvé to bylo v roce 2014, musíme to zopakovat v roce 2019. A i tady víme, že je proti tomu velký odpor ze strany těch, kteří nechtějí skutečně evropskou dimenzi. Ti nechtějí tyto hlavní kandidáty. Vidíme odpor, vidíme i odpor v radě která teď projednává náš návrh. A třetí prvek, který bych zmínil, je viditelnost evropských politických stran. Já jsem byl zpravodajem pro stanovy v roce 2003. Máme to tedy už 13 let, ale oni nemohou nic dělat, nebojují o mandáty a částečně jsou hodně neznámí, protože je není vidět. Takže my jsme navrhli, že v materiálech ve volební kampani televizních spotech a dokonce na hlasovacích lístcích, kde jsou seznamy národních stran, by měla být zmíněna také evropská strana, ke které patří, aby se občané postupně dozvěděli o tom, že jsou evropské politické strany. A podle mě toto představuje tři hlavní prvky, kterými bychom chtěli prosazovat evropskou dimenzi evropských voleb. A druhá věc, kterou chci zmínit, je transparentnost a to, jak brát vážně přípravu evropských voleb. My jsme zjistili, že se to liší v různých členských státech od 17 až do 95 dnů před volbami. To je lhůta, ve které se dozvíme o kandidátech. Takže já se ptám, jak můžete vést volební kampaň, když, dejme tomu, 7 dnů před volbami ještě nevíte, kdo je kandidát, nebo 17 dnů nevíte. To není seriózní. Ty seznamy dělají vyra těch politických stran na poslední chvíli a mnoho občanů proto vůbec nezná své kandidáty, protože nemají šanci setkat se s nimi. My jsme tedy navrhli lhůty. Kompromis byl 12 týdnů před dnem voleb, 3 měsíce. Samozřejmě pak můžete zorganizovat setkání, kampaň, ale ne 17 dnů nebo 14 dnů před volbami. To není seriózní. A ukazuje to jenom, že národní politické třídy neberou evropské volby moc vážně. A to my chceme změnit. Potom otázka rovnosti. Chceme genderovou rovnost. Už teď máme dobré zastoupení žen v parlamentu, ale nestačí to. Myslím, že se to musí zlepšit. Ženy představují polovinu společnosti. A když se změní volební zákon, vyvine to tlak na strany nakonec, aby usilovali o genderovou rovnost. Přátelé, my jsme své udělali, ten návrh odsouhlasila plenárka v parlamentu, teď je v radě a to, co slyším, nevypadá moc dobře. Víme, že potřebujeme jednomyslnost, ale se vždycky najde nějaká země, která proti něčemu bude. Takže nakonec hrozí, že z toho nebude nic. A to by byla škoda. A já myslím, že s občanskou společností s vámi se všemi skutečně musíme vynaložit tlak a musíme zajistit nějakou hybnou sílu, abychom do příštích voleb měli pragmatické návrhy, aby se to dalo vylepšit. A já se trošku stydím, že i vlády, politici, kteří působí na veřejnosti, jsou pro evropská řešení, ale když dojde na konkrétní akci, konkrétní opatření, tak se toho straní a uplatňují vše možné argumenty, proč to není možné a proč by se to nemělo dělat. Zatlačme tedy společně, abychom měli lepší podmínky pro skutečně evropské volby v roce 2019. Děkuji. Mnohokrát děkuji, jo. Já musím říct, že tí, je, jeho příkladem se nemůžeme řídit, protože mluvil sedm minut. Tak nám někdo dokažte, že to jde za pět minut. Da. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. A jedna informace o jedné z iniciativ, kterou provádíme, realizujeme v AFKO, pochopitelně po politické eh, diskusi. A je to také debata EU o kvalitě naší demokracie. Já jsem měl tu čest být eh, zpravodajem té zprávy, která se jmenuje e-demokracie eh, a naše eh, hovoří o naší demokracii, problémech, o našich nástrojích k tomu, web stránkách, o tom, co vlastně nazýváme nový svět komunikace. Abychom zlepšili kvalitu naší demokracie, tak ta úvaha se opírá o následující. V naší demokracii a to je samozřejmě obecný odkaz eh, na Evropu a všechny členské státy. Čili v našich zemích jsme svědky vytváření problémů, které vedou k určité demokratické krizi. Můžeme ji definovat, jak budeme chtít. Můžeme třeba mm, pomyslet na Rodriguezu teorem, čím, čím víc bude problému, tím méně bude demokracie, protože demokracie se skutečně opírá o, o národní státy a bez nich je to velmi složité, je to velmi složité se přizpůsobovat v rámci demokratických, běžných demokratických orientací. Demokratická krize, protože je tu problém vlastně vysvětlit celý, to, to, celý ten, ten, tu složitou zprávu, ten ten, ten celek je velmi složitý, je velmi složité vysvětlit, jak rozhodujeme. Chybí nám tady určitá důvěryhodnost v té zprávě, v tom vedení. My tady totiž to, že se občané vlastně cítí vzdáleně svým zastupitelům. Je tu částečně krize, protože politici chtějí monopolizovat v podstatě veškeré vztahy, které existují mezi občany a institucemi. Pak je tu krize staré sociální smlouvy, která existovala v druhé polovině 20. století, která propojovala v podstatě občany s institucemi a službami, které tyto nabízely. Byla to smlouva vlastně daňová, o veřejných službách. Dnes se lidé spíše zlobí. A dokonce bych řekl, že jsou velmi zklamáni důsledky takové této krize. Chceme čím dál víc rovnosti, ale snižují se zároveň veřejné služby, ano, jsou zklamáni, protože jsou tu limity hospodářské politiky vůči trhům, takže ta krize je nekonečná, jak jste již jistě pochopili. Jde prostě o to říci, že naše demokracie je nemocná. A druhá část mé otázky, po naší otázky je, zda by nám mohla pomoci technologie. Samozřejmě, že v rámci této zprávy jsme nikdy se nesnažili jak si najít v těchto komunikačních prostředcích nějaký, nějaký, nějaký, nějaký kouzelný proutek, který nám umožní vyřešit všechny problémy světa. To rozhodně ne, my víme, jaké ty problémy jsou. Jsou strukturované, jsou to problémy skutečně hluboké, ale měli bychom mít hlubší politickou rozvahu o tom, zda ta nová dimenze komunikace by nemohla přinést nástroje, které by nám umožnily tu demokracii zlepšit. A já už budu končit, paní předsedkyně. Hlavní myšlenka té zprávy bylo samozřejmě přinést určitý příspěvek. Není to nic nového, pochopitelně už deset let se v rámci evropských institucí Rady Evropy, komise, Evropské rady, prostě se díváme na tuto otázku, i členské státy značně přispěly na t- k těmto otázkám, ať už jde o elektrické hlasování, o účast občanů elektronická zpráva věcí, transparentnost ve zprávě. Na to všechno myslím a v tomto kontextu ta zpráva bych chtěla v podstatě udělat takový přeskum stavu věcí, co bylo uděláno do posud a co můžeme udělat do budoucna. A snažíme se aby to nebyla diskuze jenom teoretická, protože samozřejmě máme hodně vědeckých výsledků, hodně knih, no ale v této zprávě by šlo skutečně o konkrétní opatření, která bychom měli přijmout, abychom zlepšili systémy, abychom je znovu demokratizovali, a to jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států, abychom právě lépe za e, zajistili to propojení mezi občany a institucemi a abychom také lépe mohli poznat všechny možnosti, které máme k dispozici. S tím, že hodně té zkušenosti, kterou už máme, nám umožňuje pochopit, jaké jsou limity, protože víte, že je tady hodně víry, někdy je to taková přehnaná důvěra v možnosti a že se snaží, to, to nám vlastně ty technologie jakoby nabízejí, ale máme už určité zkušenosti, které ukazují, že transparentnost a je zejména lépe používána zájmovými skupinami než občany, což je třeba zajímavá úvaha. A teď už opravdu končím, paní předsedkyně. Projekt se snaží proskoumat ty limity, podívat se na důsledky a přispět také k politické debatě ve směru zlepšení demokracie. Děkuji. Děkuji, pan Čeplin. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem, kteří hm, mě umožnili tu hovořit o občanství se zvláštním zřetelem na Evropskou občanskou iniciativu. Občanství je pro mě založeno na tom, že regulujeme vztah mezi individuální osobou a mocí, politickou mocí. Ideální je to, když se eh, tedy občané, když občané mohou nějak ovlivňovat tu politickou moc a politická moc na to reaguje. To znamená, že to je dynamický proces. Obě strany se v průběhu tohoto procesu ve vzájemné závislosti mění. Na evropské úrovni, konkrétně tedy Evropská občanská iniciativa je jedním z nástrojů, které mají zajistit to, že právě evropští občané budou moci evropskou politickou moc ovlivnit. Je potřeba tedy se sbírat milion podpisů na jakékoliv téma a má to tedy ten význam, že to naruší monopol Evropské komise při iniciování legislativních nástrojů. To znamená, že v tomto smyslu je to velmi významný nástroj. Nyní tedy Evropská občanská iniciativa funguje e, čtyři roky a musím říci, že není úspěšná. E, sice se tedy objevily nějaké iniciativy, některé vznikají, zatím se sbírají podpisy, ale pokud vím, leda, že by se stalo něco v poslední době, žádná z nich nevedla k něčemu konkrétnímu, k nějakému konkrétnímu legislativnímu návrhu. Musíme si tedy upřímně přiznat, že to tedy nebyl velký úspěch. Jsou pesimisté, kteří říkají, že to zkrátka stroskotalo, ale já pesimista nejsem. Neříkám, že to stroskotalo, ale říkám, že se to moc nedaří a že ještě musíme odvést velký kus práce, jako komise, tak parlament, výbor pro ústavní záležitosti parlamentu, Především mám pocit, že komise velmi pomalu reagovala na ty iniciativy, pokud to mám říct velmi diplomaticky. Reakce komise na ty iniciativy nebyla dokonalá. Vím od eh, zdrojů z občanské společnosti, že jsou tu eh, některé věci, které jsou předem odsouzeny eh, jako nereálné. Eh, to znamená, že to se určitě musí zlepšit. Občané, především ty, kterých se to, kterých se to týká, eh, nevím, eh, kolik podpisů celkem bylo sezbíráno a myslím si, že dodnes, do dneška to bylo několik milionů tak občané mohou získat pocit, že to zkrátka nemá smysl, protože z toho bez tak nic nebude. Proč z nich tímto způsobem dělat euroskeptiky? Já bych byl velmi rád, kdyby tento nástroj eh, fungoval, nicméně na to musíme ještě pracovat. Byl bych velmi rád, kdyby tedy politická moc mnohem otevřenějším způsobem na tuto občanskou iniciativu reagovala. Děkuji, děkuji. A nyní tedy za Evropskou komisi promluví pan Paul Nemic, ředitel eh, ředitelství pro základní práva a eh, unijní občanství. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že i zástupce komise tady může být, protože komise se také zasazuje o větší demokracii v Evropě. A v podstatě máme za sebou úspěšný zápas. Začali jsme v roce 79 přímými volbami potom spolurozhodováním, ten proces Spitzenkandidaten byla otázka politické vůle, spíše než změny zákona, protože už v 80. a 90. letech se mluvilo o tom, jestli je možné mít kandidáty a Eh, odborníci na právo řekli, že ano, ale trvalo téměř dvě desetiletí, než se sezbírala nezbytná politická vůle. A teď na základě iniciativy parlamentu, o které mluvil pan Jo Leinen, jsme i my to, tu, tuto snahu pod, eh, podpořili, abychom kodifikovali proces kandidátů a další elementy, které jsou nutné, aby demokracie lépe fungovala. Takže je to dlouhý zápas, částečně úspěšný, ale ještě nám zbývá dlouhá cesta. A já bych zmínil některé dopady a výsledky z průzkumu z nedávné doby, abychom si jen tak připomněli, jak to dopadlo v posledních volbách se špicným kandidátem. Kde pak máme ty slajdy? Ano. Takže číslo sedm bych prosil. Chci, toto je první. A ne, já potřebuji druhý, prosím. Chci vám připomenout, že po zavedení těch hlavních kandidátů se projevila jednoznačná eh, klesající, ne, ukončila se klesající mm, tendence. Pokles byl jenom o 0,39%. Já potřebuji teď třetí slide. Ale účast byla velmi rozmanitá. Máme velice nízkou účast zejména v nových členských státech, na východě Evropy. O důvodech se dá debatovat. Částečně je to možná proto, že vnitrostátní nálada ve vztahu k demokracii, což je také rozhodující pro účast v evropských volbách, dá se říct, že komise podává účast i podává zprávy o účasti v místních volbách, protože to je také právo občanů a v průběhu let jsme také viděli propad účasti v místních volbách. Nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu není specifická na evropské úrovni. Tomu musíme mít na paměti. Problém nízké účasti vidíme na všech úrovních a zejména na úrovni místní. Takže klasický argument proti Evropě je ten, že je příliš daleko a je vzdálená, rodič, voliče tomu nerozumí, ale buďme opatrní, protože místní úroveň mají blízko a stejně je ta účast velice nízká. A teď budeme přecházet mezi malými otázkami, otázkami malé demokracie a velké demokracie. Těch 40 milionů Evropanů, kteří žijí v jiných členských státech, mohou také hlasovat, vědí o svém právu. A samozřejmě ta velká demokratická otázka je, jestli demokracie funguje. Tady musíme rozlišovat. A budeme postupně přecházet z jednoho tématu na druhé. Já vám vždycky řeknu, o co se jedná. Takže tady, na této stránce, jde o tu malou demokracii, neboli vědí lidé, že občan, který žije v jiné zemi, mají, má právo hlasovat? Těch 40 milionů, tady jde o těch 40 milionů. A odpověď většinou zní ano, 67% ví, že když žije v jiném členském státě, stejně může hlasovat. Další stránka, ten rytmus. Jsme zpátky u velké demokracie. Co děláme, abychom dostali k volbám těch 400 milionů voličů? A tady v odpovědích na průzkum komise vidíme, nevidíme nic překvapivého. Pro politiky lidé samozřejmě chtějí vědět, nakolik jsou politiky relevantní pro jejich každodenní život, to je 84%. Programy a cíle kandidátů a cíle hlavních kandidátů, to je velice důležité, 77%, a to je první náznak toho, že ten hlavní kandidát je dobrá věc. A 72% také říká, že by bylo dobré, kdyby v materiálech v kampani byly vazby na tu evropskou politickou rodinu. To je poslední řádek. Další stránka. Zpět k malé demokracii, a totiž otázkám na občanství pro těch 40 milionů. Máme tady takový ten rytmus. 21% v jiných členských státech má problémy při volbách, evropských volbách, když žije v jiné zemi EU. Tady jde zase o těch 40 milionů, to je velice zajímavé. 51 z těch 40 eh, milionů má pocit, že narážejí na administrativní překážky při registraci. A to je situace občanů, kteří hlasují jinde. Tady nejde o to, o co se zajímá parlament ve své iniciativě, ale tady mluvím o právech občanů, takže je důležité to připomenout. A zpět na další stránce k velké demokracii. Názory občanů na to, co by usnadnilo hlasování v evropských a místních volbách eh, v zemi pobytu, to je zase ta malá demokracie, 40 milionů jednotlivé dopisy, ve kterých se vysvětlí, jak se registrovat, jak hlasovat, by byly dobré automatická registrace, onlineová registrace a elektronické hlasování. Takže další stránka zpět k té velké demokracii. Větší přístup ke spravodajství a politickému vysílání. Přes hranice. A tady se na chvíli zastavím. Čeho jsme si všimli v poslední kampani s těmi hlavními kandidáty, špicným kandidátem? Především to byla obrovská publicita, kterou kandidáti měli, když jezdili eh, byli ve 246 městech, ve všech zemích, měli dobrý přístup k sociálním médiím, ale když probíhaly debaty, přenos těchto debat přes hranice na internetu byl někdy blokován, byl tam geoblocking a to je samozřejmě problém. To se budeme snažit řešit v pravidlech pro digitální jednotný trh, aby do budoucna, když budou probíhat politické debaty, a obecně ve vztahu k politickým informacím, aby už na internetu nebyl geoblocking u zpráv nebo zpravodajství, které lidé připravují sami, aby lidé viděli rozdíl mezi, rozdíly mezi těmi hlavními kandidáty, aby to viděli v celé Evropě. Ale je to zajímavé i pro demokracii uvnitř členských států. Je velice důležité tohle mít na paměti a totiž, že potřebujeme, aby politické spravodajství volně přecházelo přes hranice a byly ideje i v těch zemích, kde jsou nějaké problémy s demokracií nebo s pluralitou tisku, médií, měli možnost vidět další zdroje. 53% respondentů uvedlo, že je částečně spokojeno s obdrženými informacemi, ale chybí jim eh, přeshraniční pokrytí a vadím jim geoblocking. 83% mělo zájem o přístup k většímu počtu programů a politickému spravodajství v celé EU a 91% se domnívá, že ten přeshraniční přístup by jim umožnil utvořit si lepší politický názor. A poslední stránka, to je základ úplně všeho, není to nic nového, jen si připomínáme, že v řadě našich členských států internet a sociální média, zvlášť Google, Facebook a Twitter, začínají být zdrojem číslo jedna pro politické informace. Nebo zdrojem číslo dvě nebo tři. A to nám respondenti říkali. Klíčovým zdrojem je dnes internet, to řeklo více než 70%, a sociální média, to je více než 50%. Když to vezmete společně, je zřejmé, že jsou důležitější než noviny, televize a rádio. Takže tady vidíte, jakou roli hrají internet a sociální média. Jsou novým klíčovým zdrojem politických informací. A můj poslední návrh zní, když budeme mobilizovat lidi, aby se angažovali v evropské demokracii, nesmíme čekat až do voleb. Musíme také vyprávět konkrétní příběhy. Zapojení Evropského parlamentu a politický proces v Bruselu může vést ke změně. A chtěl bych doložit o čem bychom podle mě měli mluvit víc. Například nedávná reforma ochrany údajů. Výsledky by byly jiné, kdyby nebylo nějakých 20 aktivistů v Evropě, jako je třeba Max Schrems z Vídně, který se zapojil v Bruselu, zapojil se do politiky a postavil se proti lobbyingu těch podniků, které mají hluboké kapsy. A já si myslím, že tento typ úspěšných příběhů a to, že popíšeme ty lidi, kteří za tím stojí, apeluje na lidi víc, na lidi, kteří si myslí, že je lepší opravdu se zapojit do demokracie, spíš než budeme citovat nějaké články anebo mm, pravidla. A důležité je, že nestačí zapojit se do demokracie. Naše soudy musí také reagovat na práva a zapojení angažovanost občanů ve společnosti. Max Schrenz zajistil významný rozsudek, tím, že Safe Harbor není dostatečný z hlediska masového sledování USA, pak tam byl další případ, který se týkal uchovávání údajů, takže vidíme soudní dvůr, soud, který reaguje na to, co trápí občanskou společnost. A pak potřebujeme parlament, kde skutečná angažovanost několika lidí tváří v tvář velkému lobbingu vede k nějakému velkému rozdílu nebo změně. Já si myslím, že se všichni musíme zlepšit v tom, jak vypovídáme tyto příběhy o úspěšném zapojení občanů do evropské demokracie, a to nejenom při volbách. Děkuji. Děkuji, pane řediteli Nemici. A chci ještě využít této příležitosti, že podporu Evropské komise budeme potřebovat mimo jiné, až budeme vyjednávat s radou o eh, volbách, o, o tom zákonu. A nyní Andrew Duff, jeden z nejevropštějších Evropanů, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že tu dnes s vámi mohu být a že tady mohu poblahopřát oběma zpravodajům na téma volební reformy, kteří jsou vlastně mimo, mými nástupci, že se jim podařilo to, že to usnesení úspěšně prošlo na plenárním zasedání. Musím říci, že volební reforma je mnohem důležitější, než, to, než se může zdát. A je také mnohem komplikovanější ty nové věci realizovat. Obávám se, že právě to je důvod, že to je tedy hlavní úkol parlamentu podle smluv eh, reforma volebního práva. Vzpomeňme si, jak problematické by to bylo pro komisi, kdyby byla požádána aby iniciovala. aby představila nějaký komplexní návrh. Já si myslím, že i rada je ráda, že se jí vlastně dostane hotového návrhu, že ho nemusí sepisovat. Současná velká krize demokracie, kterou zažíváme v celé Evropě, jde ruku v ruce se selháním národních politických stran. Národním politickým stranám se nedaří vysvětlit nebo ospravedlnit proces integrace Evropy. A oni, oni to v podstatě vzdali. Některé ignorují míru integrace a některé jiné vlastně závidí ty kompetence, které získal Evropský parlament. A některé, a v tom si musíme, to si musíme tedy naprosto upřímně přiznat, některé národní politické strany jsou tedy Eh, velmi nesympatické v tom, jak tedy přistupují k tomu současnému dění, především k uprchlické krizi. Já si myslím, že klíčovým cílem toho, o co se tu snažíme, je určitý doplněk, neli náhrada, národních politických stran prostřednictvím silných evropských politických stran. A to je v podstatě velká výzva pro národní politickou eh, třídu, pro národní politiky. Představuje to pro ně konkurence, protože navzájem by potom museli bojovat o politickou moc, o pozice, o křesla, o pozici v parlamentu a také o politický program. Vidíte, jaké důsledky má eh, tento neúspěch národních politických stran. My jsme si vědomi skutečnosti, že v tuto chvíli se tedy objevily tři nebo čtyři oficiální protesty ze strany národních parlamentů, které se týkají e, toho usnesení, návrhu usnesení, které by mělo volební legislativu změnit. pravděpodobně se jim nepodaří zdvihnout eh, tu žlutou kartu a zavést ten limit. Nicméně toto protestování národních parlamentů proti našemu návrhu volebního práva je nutno brát velmi vážně. Musíme národním parlamentům vysvětlit, jak eh, je potřeba aplikovat zásadu subsidiarity při tedy stanovování jednotného volebního postupu, ale zároveň musíme zohlednit i tu kritiku v tom smyslu, že Evropský parlament, jak nyní, tak v minulosti, za kterou eh, jsem trochu spolu zodpovědný, ale v každém případě ani v tuto chvíli, v současnosti, není schopen vysvětlit a ospravedlnit své návrhy. Domnívám se, že byť ten návrh rozhodnutí se snaží vytvořit vztah mezi tím společným volebním, mezi těmi společnými volebními okrsky a tím konceptem hlavních kandidátů, špicn kandidáten, tak to není dostatečně přesné a obsahově nosné, tak aby to, se to mohlo stát základem trojstranných jednání, tak abychom mohli dosáhnout dohody v radě. Parlament má samozřejmě pravdu, když se snaží zachránit ten Konzept Spitzenkandidaten. Ale tím, že tu nejsou žádné konkrétnější návrhy týkající se vytvoření celoevropských míst křesel v parlamentu, tak se domnívám, že v roce 2019 při dalších volbách do Evropského parlamentu. To bude podobné jako v roce 2014 a opět tedy bude, eh, nebo tak, takto, že se eh, trochu zvrátí ten trend, který jsme zaznamenali v roce 2014 a eh, oslabí se legitimita parlamentu. Já si myslím, že nesmíme podceňovat vůli možná pár, možná několika možná mnoha členů Evropské rady jejich snahu získat zpět kontrolu nad postupy, které se uplatňují při volbě dalšího předsedy komise. Byl bych tedy velmi rád, kdybychom se na tuto otázku soustředili kdybychom se jí zabývali a to na základě eh, dosavadních rozhodnutí parlamentu. Zpráva pana Frhovštata se bude zabývat změnami smluv, o které se tedy parlament snaží. Podle mě to bude vyžadovat konvent, protože není možné počítat s tím, že by došlo k dohodě o reformě volebních postupů a dalších otázek, kterých se to týká například nové rozdělení křesel v parlamentu mezi členské státy. Neumím si představit, že by se tak stalo, že by ta dohoda byla uzavřena bez toho, aniž by tedy se scházel konvent. A to tedy znamená, že parlament se v tuto chvíli bude soustředit na to, aby se na takovouto věc připravil. Aby se připravil na to, že bude zapojen do vytváření metod práce toho konventu, že ho bude ovlivňovat, ale že také připraví půdu pro obsahová jednání ke kterým následně dojde. Pokud jde o harmonogram, tak se pravděpodobně bohužel všichni shodneme, že se to nepodaří dokončit před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat za tři roky. Nicméně je zásadní, aby tato jednání, která se snaží prohloubit a posílit tradici evropské parlamentní demokracie na federální úrovni, je důležité, aby tato tradice sehrála ústřední roli v politické kampani politických stran. Politických stran eh, obecně, ale v parlamentu také komise jako zastánkyně informovanější a stimulovanější kampaně by se o to mělo také snažit, tak aby ta volební kampaň byla informovanější než doposud. Děkuji. A nyní tedy má slovo Yves Bertončiny. Jsem rád, ráda, že se vám tady podařilo mezi nás dorazit. E, máme pravidlo, že každý z nás bude hovořit pět minut, to znamená, že vás prosím, abyste se tedy e, držel to, této řečnické doby. Je to eh, Yves Bertončiny je ředitelem eh, institutu Jacques Delors. Ano, omlouvám se za spoždění, uvázla jsem obchodu, já budu stručný. A přejdu rovnou k tomu, co jsem chtěla říct. U vchodu jsem nechal nějaké dokumenty. Můžete se na to podívat, pokud budete chtít další informace. Takže velice stručně těm otázkám, o kterých mluvíme. Za prvé, řešení otázek občanství a účasti občanů by měla být kvalitativní. Neměli bychom se zaměřovat na počty lidí, kteří přišli k evropským volbám. Bude to nějakých 40-50% lidí jako v USA, jako ve Švýcarsku, jako ve všech systémech, které mají více úrovní. Pokud těch lidí nebude tolik, tak to není zas takový problém. Důležitější je kvalitativní přístup. Abychom víc poučili občany, aby se byli vědomi toho, co si mohou nebo mají vybrat, když dojde na evropské volby. A u této druhé věci je velice užitečné, aby viděli, že ta či která strana má nějakou tvář. A druhá věc k tomu systému špicin kandidáten – v institutu Žáka Dalora jsme na tom pracovali hodně dlouho a byli jsme velice rádi, že k tomu v roce 2014 šlo. Ale samozřejmě, pokud chceme jít dál, bude nutné modernizovat systém. A musíme dát politickým stranám víc prostředků. Ty byly do této doby zatím chybějícím článkem mezi Evropou a, občan, a občany. Potřebujeme víc zdrojů, víc finančních prostředků, a to by byl můj třetí bod. Nejde jenom o jakési kapesné pro politické strany. Mluvíme v Evropském parlamentu, samozřejmě všichni víme, že z historického hlediska parlamentní skupiny v Evropském parlamentu byly klíčovými aktéry. Pak vznikly politické strany a potom politické základy. Takže k politickým stranám musíme přistupovat spíš jako k dospělým aktérům a musíme jim dát víc než kapesné. A to znamená víc peněz a znamená to také změnu určitých předpisů, ano, jistě, na evropské úrovni, aby mohli dostávat víc peněz. Ale abychom neubírali ty peníze od Evropského parlamentu, ne, musíme jim dát víc peněz a každá demokracie má svou cenu a pan evropská demokracie je nákladnější, ale to je cena, kterou musíte zaplatit, pokud chcete evropské občany zapojit víc, nebo alespoň zapojit eh, evropské občany na informovanějším základě, jak se potom rozhodují v evropských volbách. Takže nejenom víc peněz, ale také změny práva, změny zákonů, aby se zapojily parlamentní skupiny a také politické eh, nadace nebo politické základny, aby byly aktivnější v kampani, protože v současné době je to omezené a parlamentním skupinám a politickým stranám to brání v tom, aby se víc zapojili, například aby vyškolili aktivisty, což by hodně pomohlo v příští evropské kampani. Nicméně poslední dvě věci chci zdůraznit, že peněžní částka, která by se měla poskytovat, bude záviset na tom, kterou možnost budeme prosazovat při příští volební kampani. V roce 2014 jsme si zvolili určitou věc. Záviselo to na té politické straně, ale bylo to víceméně otevřené mohli jsme poskytnout finanční pobídky, abychom stranám pomohli postoupit dál. Dejme tomu, aby měli otevřenější přístup ke jmenování kandidátů, aby mohli jmenovat kandidáty ze své strany, i když proti nim jednotliví členové byli, anebo aby aspoň měli otevřené primárky, jako je to třeba v USA. To by možná mohl být cíl pro druhé kolo. Ale chci to zmínit, abych zdůraznil, že to množství peněz bude záviset na rozsahu toho primárního systému. A poslední věc, celá na závěr, vrátím se k návrhu Andrewho Dafa. K tomu, že už dlouho říkáme, že pokud bychom u těch seznamů kandidátů na úrovni primárních voličů měli evropštější přístup, tak by to pomohlo. Ale možná, že místo toho, abychom měli celoevropské seznamy, mohli bychom dávat finanční pobídky, aby se na ty národní seznamy u každého druhého, to je možná zbožné přání, ale u každého čtvrtého kandidáta uvedli tu evropskou vazbu a to by možná byla motivace k větší evropské debatě a k větší účasti ze strany evropských občanů. To je asi zhruba tolik, kolik jsem schopen říct za pět a půl minuty. Mnohokrát děkuji a nyní zpět k komisi. Generální sekretariát Carmen Prysik, vedoucí jednotky pracovní program a konzultace se zúčastněnými stranami. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tedy vrátím k té Evropské občanské iniciativě, o které již hovořil pan zpravodaj George Chaplin. Jsem eh, ráda za to, že se i tento bod dostal na, programu, na program našeho dnešního Eh, slyšení. Je to nejmladší občanské právo, bylo zavedeno Lisabonskou smlouvou a následně nařízením, které začalo platit v roce 2012. To znamená, že zatím je to velmi mladá záležitost. Budu se snažit během pěti minut vám podat takový co možná nejvěcnější přehled toho, co tedy podle našeho názoru s tou iniciativou funguje dobře, co naopak nefunguje ideálně a co tady učiníme proto, aby eh, ta Evropská občanská iniciativa ECI eh, fungovala lépe eh, a proto, aby tady byla plně implementována, aby se stala účinným nástrojem pro občany, mm, aby se mohli díky ní podílet na demokracii. Kromě toho se během pěti minut budu snažit trochu vyvážit to eh, zhodnocení pana Šeplina, pokud jde o ECI, Evropskou občanskou iniciativu, nařízení z roku 2012. Eh, není to tady příliš eh, staré nařízení. Co funguje tady dobře? Já si myslím, že bychom neměli přehlížet tu pozitivní stránku, protože se objevilo více než 30 více než 35 eh, občanských iniciativ, které byly registrovány. Nemáme přesné počty eh, podpisů, které byly sezbírány, je to více než 6 milionů. Tři iniciativy byly úspěšné, to znamená, že přesáhly milion podpisů a eh, komise je tady formálně probírala. Kromě toho jsou tu další iniciativy, které e, pravděpodobně brzy překročí tu hranici milionu podpisů. Je to úplně nový nástroj, nemá žádnou obdobu v minulosti, o tom už jsem hovořila. Myslím si, že i to je úspěch, že se nám tady podařilo to takto implementovat, ale samozřejmě, že to nám to nebrání v tom, abychom byli sebekritičtí a abychom jasně konstatovali, v čem jsou nedostatky. Pokud jde o výzvy nebo nedostatky, před kterými stojíme a které jsme identifikovali, tak je jich několik. Za prvé je tu důležitý prvek eh, informačních technologií v rámci ECI a to celou záležitost velmi komplikuje, především pro ty organizátory. Eh, sběr podpisů online je velmi komplexní, velmi složité nechat ty podpisy certifikovat, potvrdit a Eh, zabírá to hodně času, což také brání v širokém použití tohoto nástroje, to znamená Evropské občanské iniciativy. Někdy je to tak, že ty subjekty, které organizují ECI, nemají právní subjektivitu, i to působí problém. Kromě toho jsou tu eh, určité problémy spjaté s tím harmonogramem. Já nebudu se pouštět do detailů, chci to pouze krátce vyjmenovat to, co je podle nás jsou ty největší problémy. A kromě toho je tu další důležitá věc, a sice požadavky na data, to v podstatě brání to v podstatě brání mnoha občanům v tom, aby tedy ECI využili. Je to dáno tím, že jsou tu odlišné požadavky na e, sběr a ochranu dat v závislosti na tom, o jaký členský stát se jedná. Komise navrhla velmi jednoduchý systém, ale v průběhu těch vyjednávání každý členský stát tam dodal svoje požadavky a končilo to tím, že máme velmi komplikovaný systém. Eh, když to nařízení bylo přijato, tak se eh, tedy k tomu přidalo společné prohlášení. Členské státy se zavázaly, že budou postupně ten systém zjednodušovat, nicméně daleko jsme na té cestě ještě nepokročili. To znamená, že ty požadavky na sběr a ochranu dat jsou velmi komplexní a mnoho občanů je vlastně vyloučeno z té možnosti eh, účastnice ECI my jsme tady obdrželi čísla o, od členských států, ale je to tak, že stovky o tisíc eh, občanů Spojeného království žije v zahrani- žijí v zahraničí. Týká se to i irských občanů, kteří žijí v jiných členských státech EU. Co tedy můžeme udělat pro to, aby se ta situace zlepšila? Komunikace, zvyšování povědomí, to je velmi důležitá věc a proto jsem velmi ráda, že se koná toto slyšení a že se tedy věnuje i Evropské občanské iniciativě. Je to tedy společná snaha všech zúčastněných institucí. Musíme zvýšit povědomí o tomto nástroji a musíme aktivně komunikovat o tom, že ten nástroj vůbec existuje. Musíme vysvětlovat, jak funguje. Ty požadavky na data, o, to už jsem, o tom už jsem hovořila. My konkrétně expertní skupina vyzývá členské státy, aby zjednodušili požadavky na sběr dat, tak aby nebyly občané vyloučeny z eh, Evropské občanské iniciativy. V tuto chvíli se zabýváme tím, jak bychom eh, mohli lépe využít elektronické podpisy, protože eh, přijetí nařízení o Evropské občanské iniciativy od přijetí toho nařízení o Evropské občanské iniciativě došlo k dynamickému vývoji z hlediska technologií a to se snažíme zohlednit. Kromě toho se snažíme zjednodušit technické požadavky, pokud jde o sběr podpisů online. I to jsou velmi technické záležitosti, nicméně pokud se to spojí a spočítá dohromady, tak si myslím, že by ten systém tím mohl být zásadně zjednodušen. Jde tedy o to, abychom zvyšovali povědomí, abychom ten systém zjednodušili, abychom zaručili, že všechny, všichni občané mají možnost se účastnit Evropské občanské iniciativy, aby eh, z ní mohli prakticky těžit. Myslím si, že pozitivní na tom je už to, že jsme se tedy shodli se všemi institucemi, se všemi zúčastněnými stranami a že se nám podařilo sestavit seznam úkolů, výzev, věcí, které je potřeba zlepšit. Myslím si, že názor parlamentu a členských států v radě, názor komise se tady moc neliší i občanská společnost a další zúčastněné strany jsou si vědomy věcí, které je potřeba zlepšit. Jsou tu nějaké eh, věci, které, eh, na které tady máme odlišný názor, jestli má dojít k rychle k revizi nebo ne. Eh, bylo řečeno, že je potřeba se soustředit na věci, které je potřeba zlepšit a které není potřeba podrobovat revizi, ale je tedy možné, že komise velmi brzy revizi přeskum eh, připraví. Kromě toho eh, se tím v tuto chvíli zabývá Evropský hospodářský a sociální výbor a diskutuje o tom i rada. To znamená, že eh, to je situace, pokud jde o další instituce. ráda bych řekla, že parlament a rada vytvořili rozpočtovou linku pro Evropskou občanskou iniciativu, která doposud nebyla. E, zatím tam nejsou peníze, nicméně doufáme, že mm, to tedy půjde postupně a že v dalším rozpočtovém e, procesu postupu už tam budou i peníze. Máme tedy společný cíl, je to společná snaha. Myslím si, že všechny instituce tedy sdílí e, nebo se snaží o to, aby Evropská občanská iniciativa fungovala, aby ji evropští občané mohli efektivně využívat. Děkuji vám za pozornost. We would Mnohokrát děkuji. A nyní přejdeme na Evropské mládežnické fórum. Máme tady členku představenstva Iduberkova Sorensen. Ano, mnohokrát děkuji. Já zastupuji Evropské mládežnické fórum a budu tady mluvit jménem desítek milionů mladých lidí v Evropě. Vidíme, že hrozí, že budeme mít celou eh, delegaci, eh, generaci mladých lidí, kteří se cítí na okraji a kteří ztrácejí iluze. Demokracii nemůžeme brát jako samozřejmost. Cesta k demokracii byla dlouhá, stálo nás to hodně úsilí a nebylo to snadné. Ale oslavujeme, že jsme dosáhli demokracie a zapomínáme, že bychom ji mohli eh, ztratit mnohem rychleji, než jsme ji získali. 72% mladých lidí, kteří mají hlasovací právo ve věku do 23 let, nehlasuje. Máme velice málo mladých lidí, kteří jsou voleni do nějakých funkcí Jenom 1,6 eh, europoslanců je mladších 29 let. Mladí lidé nemají pocit, že jsou zastoupeni v politickém systému a to vede k nedůvěře a dokonce k nižší účasti do budoucna. Mladí lidé nejsou hloupí. Když vidí politický systém, který nedává smysl, tak k němu nebudou přispívat když slyší o jednom skandálu za druhém, o tom, jak jsou politici skorumpovaní, přestávají hlasovat. Přestávají hlasovat a přestávají se účastnit i dalšími způsoby, mimo zavedené struktury. Když zjistí, že jediný způsob, jak získat práci, je být ze správné rodiny nebo znát správné lidi, přestanou být, eh, nebo přejde chuť být součástí systému. Já jsem byla před rokem v Erasmu. Erasmus je program, který by měl podpořit evropskou identitu a větší solidaritu v Evropě. Byla jsem tam šest měsíců. Ale v průběhu těch šesti měsíců korupční skandály, kterých jsem byla svědkem, byly natolik početné, že nejenom já, ale i obhájci demokracie eh, začali být skeptičtí o evropské demokracii. Já chápu, proč má portugalská mládež pocit, nebo se prostě připadá ocizená, když, eh, když jde o volby a politiku. A není to tak jenom v Portugalsku, je to v celé Evropě. A nevidím, že by to Evropa brala tak vážně, jak by měla. A z toho jsem trošku frustrovaná. Mladí lidé nikdy nebyli tak politicky aktivní jako dnes. Ani generace eh, ročníku d 69 ve skandinávských zemích se nedá srovnávat s tím, nakolik jsou mladí lidé dnes politicky aktivní. Mladí lidé sice možná nehlasují, ale jsou zapojeni do občanské společnosti, do organizací, protestují, diskutují, píšou politické názory na internetu, záleží jim na uprchlících, na udržitelnosti, na životním prostředí a tak dále. Ale my nemůžeme mít dva samostatné systémy. Mladí lidé musí být součástí již stávajících struktur. To je jediný způsob, jak zajistit, že budeme mít demokracii za 20 let. V Evropském mládežnickém fóru jsme přesvědčeni o tom, že politici se musí uvědomit, že demokracie znamená průběžnou práci, aby se každá generace naučila ty základní schopnosti a dovednosti, aby se mohla zapojit a aby byla demokratická. To jsou dovednosti a přístupy, se kterými se narodíte. A proto si myslíme, že výchova k občanství ke skutečnému partnerství mezi školami a mládežnickými organizacemi je zásadní. Participativní tvorba politiky. My si myslíme, že by se měl volební věk snížit na 16 let. Měli bychom odstranit politické překážky, aby bylo snazší hlasovat. Už jsme mluvili o elektronickém hlasování, o hlasovacích urnách ve školách, v knihovnách, o automatické registraci a flexibilnějších možnostech, pokud nebydlíte na stejném místě nebo zemi, kde jste registrovaní. Integrace mladých lidí do rozhodovacího procesu tím, že jim umožníme ovlivňovat otázky, které ovlivňují jejich život. Můžeme mít stálé struktury pro příspěvky mládeže. Takovéto věci k ovlivnění politiky jsou opravdu zásadní, abychom za 10 nebo za 20 let měli demokracii. A v neposlední řadě máme občanskou společnost, potřebujeme silné organizace mládeže. Toto je hřiště, kde se mladí lidé učí dovednosti, jako třeba jak dospět ke kompromisu, jak vést kampaň, jak debatovat a celou řadu dalších věcí, které potřebují demokracii. Není to žádná věda a já skutečně nechápu, proč už jsme tyto změny neudělali. Mnohokrát děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Také děkuji, že jste dodržela čas a přejdeme k poslednímu příspěvku. Je to paní Adriana Kos, která podle mých poznámek předložila petici, ale pak jsem vyrozuměla, že je to petice o elektronickém hlasování do Evropského parlamentu a to byla v podstatě naše inspirace, když jsme připravovali náš návrh ale mohu vám říct, že rada to příliš nevítá. Takže nás pořád ještě čeká dlouhá cesta. Prosím, máte slovo. Na začátku bych se rada zachvatila za povabilo, da lahko... Děkuji. Děkuji. Ráda bych vám vysvětlila svoji petici, která se týká elektronického hlasování do Evropského parlamentu. Jsem eh, Slovinka, pocházím ze Slovenska. Zabývala jsem se různými peticemi, studovala jsem je a nyní bych ráda pohovořila o pozitivních, negativních aspektech a na závěr formulovala, formulovala určitý závěr. Tato, tato petice vznikla mezi studenty, organizacemi, týkalo se to elektronického hlasování pro, poslan, pro uh, volby do Evropského parlamentu snahou bylo zvýšit účast ve volbách mezi mladými lidmi, protože ve Slovinsku je velmi nízká. E-voting vznikl, vznikl jako myšlenka v roce 2003. Tehdy eh, to tedy byl, se zaměřovalo na slovinské poslance, od té doby to tedy nebylo nějak realizováno. Jsou tu dva koncepty. Je to tedy e-voting a i-voting. E-voting znamená, že se budou využívat elektronická zařízení a elektronické hlasování hlasu. I-voting představuje tedy webové hlasování, to znamená, že hlasy se schromažďují na webu. E-voting je podle nás něco, co se používá jako Eh, pomoc pro iVoting. My jsme tedy požádali Evropskou komisi, aby stanovila určité, určitá pravidla a určitý harmonogram, eh, na jehož rámci by bylo možno tuto myšlenku implementovat. Kromě toho jsme do toho eh, zapojili poslance, do, poslance Evropského parlamentu, Snažili jsme se, aby lidé měli čas na to, aby se na tento nástroj vznikl, eh, zvykli, aby to tedy šlo krok po kroku. V roce 2014 byla ta petice předložena. Jak jste sama řekla, tehdy se zaměřovala, nebo tehdy se tedy veřejnost začala eh, zabývat především uprchlickou krizí Nicméně si myslím, že e-voting, e-voting je tedy prioritou do budoucna, protože technologie se vyvíjí velmi rychle, internet je všudy přítomný a e-voting eh, se přesto nějak zastavil, dostal se eh, na slepou kole. Já si myslím, že iVoting by umožnil voličům, aby hlasovali nezávisle na tom, kde se v tuto chvíli nachází, v jaké zemi, jestli ve své zemi původu nebo v jiné zemi. A díky tomu portálu by získali velmi rychlý přístup k informacím. To znamená, že ten webový portál byl, byl klíčový, byla by to velmi stěžení a citlivá záležitost, nicméně jsou to určité výhrady týkající se bezpečnosti toho systému jako takového. V roce 2014 ve květ, v květnu byl zveřejněn článek eh, e-voting byl totiž eh, prověřen, nebo byl testován v Estonsku v roce 2011 a závěrem bylo to, že ten systém není dostatečně bezpečný, že není dostatečně zabezpečen a že je náchylný k mnohým útokům. Já si myslím, že bychom neměli vinit systém. Je to spíše nedostatek důvěry ze strany lidí. My nedůvěřujeme lidem, předpokládáme, že se budou snažit ten systém zneužít. Politika ztrácí na významu v důsledku mnoha skandálů, korupčních případů, to znamená, že v tomto eh, se musí něco změnit, tak aby e-voting mohl začít eh, fungovat, aby se mohl rozšiřovat. Samozřejmě, že to není eh, žádný zázračný prostředek, ale nepochybně je to něco, co by mohlo změnit mentalitu smýšlení, lidí. Možná, že se v tuto chvíli nacházíme eh, v určitém bodu zlomu. Musíme přijmout nějaká rozhodnutí a na závěr mi dovolte, abych eh, řekla anekdotu od Karla Vemse, který eh, Karla Bence, který tedy vy, vy, vynalezl motor a který řekl, že lidé odmítají do technologie Eh, investovat, protože mají koně a ta technologie jim připadá být nebezpečná. Děkuji. Děkuji. Došli jsme na konec seznamu řečníků a já nyní otevírám debatu. Nikdo se zatím nepřihlásil o slovo. Za 25 minut musíme skončit. Jinak mě pan kolega neúplně zabije, ale asi se tomu velmi přiblíží. Barbara Spinelli jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče krize, demokratické krize, o které tady hovoříme, podle mého bychom se měli zamyslet ještě nad jednou věcí. Totiž, co, co znamenají ty, ty kryty, ta kritická hnutí, pohyby v Evropě a ta třeba nacionalistická eh, hnutí, až jdoucí až do xenofobie. Eh, co, co nám to naznačuje? Říká nám to, že klasická podoba strany je pryč, že je to nový způsob, o účasti, nové způsoby, které posilují a co nám to ještě říká, že ty pohyby vedou k určitému zdržování se, protože jsou tu ty kritické pohyby. Viděli jsme to v Německu ve volbách v jednotlivých zemích minulý víkend kdy jsme vlastně, když se ta, ta společnost zase, zase jakoby znovu politizuje jiným směrem, já nesouhlasím s tím, že by neúčast v evropských volbách nebyl, nebyl problém. Je to problém. To není jenom, že tady máme Kratos. Asi bychom bez kterého bychom neměli vysokou účast volební. Ve demokracii neexistuje jenom kratos. A já z toho vyvozuji následující, že totiž že jsou tu nadnárodní vlastně společenství nebo nadnárodní přístupy, které jsou velmi důležité. A je důležité, aby skutečně jsme viděli, jaké zásadní otázky existují, nad kterým by se, nad kterým by se mohla sejít nějaká nadnárodní cesta. Já si nemyslím, že by bylo dobré zůstat u těch stávajících stran nebo jenom doplnit ty stávající strany o nějaká zahraniční jména. Ta situace je příliš závažná na to, abychom se omezili pouze na to. Pani Auken. Martin no, děkuji za všechny vaše příspěvky. Já chci na něco upozornit. EU má velice užitečný nástroj, který se prakticky vůbec nevyužívá. Ve všech národních parlamentech máme evropské výbory. A kdyby tyto výbory, které mají právo připravovat zasedání, kdyby se řádně využívaly, pak by národní poslanci tím, že udělají, co udělat mají, a oni určitě mají co dělat v těch svých výborech a na specifických zasedáních, kam chodí, kdyby připravili diskuzi se svými ministry, mohli by zapojit ne nějakým blokováním nebo žlutými kartami, nebo já nevím, jakými kartami proti EU. Na základě skutečné účasti by toho mohli udělat hodně. Samozřejmě musí se na tom pracovat. Neudělá se to samo. Ale hodně mi to pomohlo. aby byly parlamenty zapojené do toho, co se děje. A hodně by se tím věci zlepšily. A ministři by se také připravili. Jezdili by sami, neposílali by nějaké svoje poslíčky a byli by dobře připraveni a zapojili by se do debat s ostatními členskými státy. A já opravdu vyzývám všechny z vás, abyste si toho byli vědomi. Ten nástroj tady máme a pokud vím, tak v Dánsku u nás se využívá, protože my jsme byli první a my jsme o to žádali a v roce 93 v rámci Edinburghské dohody jsme toho dosáhli, prosadili jsme to, takže já vím, že ty výbory máme, ale vím také, že se nevyužívají, nebo ne moc účinně, mírně řečeno. Nevidíme vaše jména, takže tamhle prosím. Představte se, prosím. Ano. Já jsem evropský občan a promluvit eh, z této pozice. A to proto, protože dnes mluvíme, a já vám děkuji za organizaci této akce, mluvíme o eh, unijním občanství v praxi. Je to v podstatě něco navíc k národnímu občanství, ale v praxi mu národní občanství brání. Dnes vidíme, že některé členské státy rozhodnou, že 51% že mohou rozdělit území svého státu, že mohou odejít z Evropské unie. Vidíme vlády, které se chystají navrhnout referenda, která budou v rozporu s hodnotami Evropské unie. A dělá se to v rájmu národních občanů, nebo jménem národních občanů, ne evropských občanů. A já jako evropský občan, přestože nejsem státním příslušníkem těchto zemí, myslím, že tato práva jsou v tomto ohledu ovlivněna. Před deseti lety, před jedenácti lety jsme vedli kampaň v organizaci, pro kterou pracuji, a šlo o Evropskou ústavu. A název byl Hlasujte, je to vaše právo. Ale nebylo to právo všech lidí, kteří hlasovali pro. Většina lidí hlasovala pro ústavu, většina šanských států hlasovala pro ústavu, dva členské státy ne. A právě jejich státní příslušníci ovlivnili práva všech ostatních evropských občanů. Takže já si myslím, že něco děláme špatně. Pokud pozitivně nereagujeme na všechny ty lidi, kteří mají pocit, že evropský projekt už nereaguje, neobhajuje jejich vlastní hodnoty. A ta otázka pana Demice o velké demokracii tedy zní, jestli bychom měli stanovit základní práva, která jdou nad rámec voleb v Evropském parlamentu a místní voleb. Abychom stanovili, že evropští občané budou moct hlasovat o veškerých záležitostech, které mají evropskou dimenzi. Děkuji. Děkuji, kolegové. Tady před vámi je na paní a tady ještě někoho máme a pak tady byl někdo. A já myslím, že tím uzavřeme seznam, protože si vyslechneme také reakce panelistů. Alespoň se o to pokusíme. Takže když budete mluvit krátce, stihneme toho víc. Že suis Chema, eh, Chema Martinez a zúčastnili jsme se té veřejné eh, konzultace z prosinci, kterou vedla komise, protože jsme chtěli zdůraznit jednu věc, totiž demokratickou účast. Tady mluvíme o velmi zajímavém tématu, jako je občanství, mobilita, demokratická účast, to je velmi správné a nemáme příliš mnoho možností demokraticky se účastnit. My jako evropští občané, tady vlastně na to je jenom Evropský parlament a ono je dost obtížné přesvědčit například Španěly, aby, aby šli volit do evropských parlamentních voleb. A jsou další problémy. V roce 2011 ve Španělsku proběhla volební eh, reforma a všichni Španělé, kteří bydlí v zahraničí, to je asi 2 miliony, mohou uplatnit volební právo, ale je to velmi složité. Při posledních volbách do Evropského parlamentu méně než 2% Španělů sídlících v zahraničí se mohlo ve skutečnosti účastnit těch voleb 2%, takže to je opravdu velký problém potom samozřejmě to vede k určitým jaksi, jakoby zneužití, nebo Španělsko to cítí špatně, a, protože Španělé by se chtěli zúčastnit, ale my, kteří žijeme v zahraničí, v podstatě nemáme možnost se zúčastnit evropských voleb. Ten zákon proběhl sněmovnou eh, v loni a má nové znění, takže teď ze 2% se dostáváme na 5% voličů žijících v zahraničí, takže v podstatě jenom 5% osob žijících v zahraničí můžou volit. Děkuji. Pak vy a vy. My name is Jerry Christian. Já jsem Jerry Christian Heinke, jsem z Německa. A společně s doktorem Francova Meneranem jsem spoluzakladatel a spolupředseda Eurosoku, což je Evropský výbor pro zavedení Evropská eh, nezisková organizace po vytáření asociací. Um, could you imagine, Mr. Nimitz, um... Já mám otázku na pana Nemice. Dokážete si představit, že statut Evropského združení urychlí evropské občanství? Protože vzhledem k chybějící evropské legislativě evropští občané mají pouze právo organizovat se na základě příslušných vnitrostátních zákonů. Není žádná možnost zorganizovat evropské občany, nebo aby se zorganizovali na evropské úrovni. A 2. prosince jsem měl krátký rozhovor se šéfem kabineta, kabinetu eh, Junkra, profesorem Zalmajerem, a ten mi říkal, že tato komise s tím nic dělat nebude. Ale pokud o těch deset priorit, předseda komise Juncker zmínil 15. září v Evropském parlamentu, zejména v bodě 10, posílení demokracie v Evropské unii. Komise s tím opravdu nic nebude dělat? Mnohokrát děkuji. Pak tady byla paní tady. Ne, Já mám otázku na právo iniciativy. Mluvíme o Evropské občanské iniciativě, ať už je to toto nebo jiný nástroj. Mám otázku na panelisty. Co si myslíte o tom, že lidé mají strach vložit do legislativního procesu nějaké podněty, protože podle mě, když lidem umožníte navrhnout legislativní akt, neznamená to, že dosáhnou toho, o co žádají. Znamená to, že ten legislativní orgán potom ty věci zohlední, zpracuje, dejme tomu upraví, nebo prostě zamítne. Ale zatím máme ten údajný nástroj, abychom to udělali, ale my o to připravujeme ještě, než vůbec začnou. Takže co si panelisté o tom myslí? Máme buď ECI nebo něco jiného, nebo navrhneme něco jiného. Dobře, a potom poslední řečník a já potom požádám panelisty o odpověď. Ano, děkuji, dobré odpoledne. Já jsem Alessandra Jenky z Legali Jenky a budu velmi stručný. Ta problematika neúčasti mladých je docela zásadní problém. A souhlasím s paní Spinelli, co se týče řešení. Nemůžete mít čistě technická řešení, musíte mít sociální řešení, to znamená, že je potřeba se zbavit překážek a jít třeba prostřednictvím sociálních sítí, přes internet, jak už o tom tady bylo hovořeno. To je určitě jedno z řešení, o kterém by se mělo mluvit, které by se mělo zhodnotit. A také nemůžeme podkopávat samozřejmě bezpečnost, protože to znamená, že se musí najít nějaké dobré řešení, to znamená mít elektro, zabezpečenou elektronickou identifikaci osob a s dvojím vlastně zajištěním. To je to, co se týká té elektronické identifikace. A o tom opravdu musíme mluvit, abychom zajistili, bezpečnost, ale zároveň, jak si se dostali do, do těch zásadních sociálních jaksi sítí, které jsou pro mladé voliče tak důležité. A je to také důležité pro konečné výsledky. Děkuji. Nyní se tady obracím na panelisty. Myslím si, že minulé pan Němec, minimálně pan Němec byl zmíněn. Pokud jsem tady správně pochopil otázku, tak šlo o vztah mezi přímou demokracií a participativní demokracií. Já si nemyslím, že přímá demokracie je lepší, nicméně participativní, eh, přímá demokracie participativní demokracii nevylučuje. Eh, to, že lidé chodí volit, to je běžný demokratický proces, ale participativní demokracie spočívá v tom, že lidé mají vliv ještě mimo eh, ty volby. A nyní už jsme u těch pohádek a eh, vyprávění těch úspěšných příběhů eh, během legislativního období to, že se dokáže tedy změnit nějaká věc tady v Bruselu, to je to důležité. Já si myslím, že to tedy vidíme jednoznačně, že lidé potřebují eh, povzbuzení, tak aby tedy přestali být tak negativní i eh, tváří v tvář uprchlické krize. My tedy potřebujeme, aby lidé začali eh, normálním způsobem měnit věci v rámci demokracie. Pokud jde o evropské evropskou ASPL, tak my, si nyní tedy, my se nyní soustředíme na politické strany. Některé členské státy říkají, že pouze eh, na národní úrovni tedy mohou vzniknout politické strany. Například ten vedoucí kabinet tu pan Filmer řekl, že tato komise tedy neučiní další krok, pokud jde o tu Evropskou asociaci. E, to je možná pravda, ale je také možná pravda, že e, ta, ten jeho názor není správný. Je potřeba, abychom učinili všechno pro to, abychom posílili e, podíl nebo um, účast lidí na evropské demokracii. Pokud jde o občany, kteří volí v národních volbách, když tedy opustili eh, svoji zemi původu, tak eh, tady jsou dvě školy. Za prvé, jedna škola říká, že lidé by měli volit tam, kde žijí. To je tedy ta škola občanských práv. Lidé by měli volit tam, kde žijí, v místních evropských volbách. A druhá škola říká, že pokud by lidé, pokud lidé opustí svoji zemi, tak by přesto měli volit v zemi svého původu, ve své zemi. Eh, takže ta druhá škola říká, že lidé zkrátka volí tam, kde eh, žijí, kde jsou. To je ten cíl. Eh, já si nemyslím, že by bylo možné tedy přimět členské státy k tomu, aby tedy přistoupili na tu eh, první možnost. možnost. Děkuji, Jo Leinen, eh, se chce chopit slova. Já si myslím, že bychom měli přimět nebo vyzvat mladou generaci k tomu, aby se účastnila evropské demokracie a voleb do eh, Evropského parlamentu. Hovoří se tedy o snížení volebního věku na 16 let a kromě toho bychom měli zavést e-voting. Druhá věc. Myslím si, že bychom měli posílit evropskou dimenzi, protože tady tedy chybí ten vztah ty evropské politické strany, o tom už jsme hovořili, cokoliv, co by mohlo posílit evropské politické strany v rámci evropské diskuze a v rámci předvolebního kampaně, by bylo dobré. A klíčovým bodem jsou tedy ty evropské kandidátní listiny, ale eh, a příště tady musíme lépe zabezpečit ty přední kandidáty. Musíme si tedy dát pozor na jednu věc. Je potřeba, aby národní eh, příslušnost nebyla stavěna proti evropské příslušnosti, proti evropskému občanství. Ehm, jsme společenstvím 28 členských států. To znamená, že eh, když se něco rozhodne v jednom členském státě, tak zbývá 27 dalších. I to je tedy demokracie. Já si tedy myslím, že bychom měli diskutovat i o evropském referendu o celoevropském referendu nebo evropském referendu, pokud chceme tedy e, přijmout demokracii e, v evropských otázkách. Děkuji, Georgi Chaplin. Děkuji. Pokud jde o Evropskou občanskou iniciativu, jsou mé názory naprosto jasné a nemyslím si, že by bylo potřeba je dále rozvíjet. A nyní něco na adresu pana Němice. Um, vede se akademická debata o redistribuci moci směrem ehm, nevládním organizacím, občanské společnosti, ekonomickým aktérům a tak dále. Eh, souvisí to tedy se stále eh, nižší účasti ve volbách. Určitě je to tedy komplexní otázka. Eh, zapojení občanská, občanské společnosti je dobré ale e, nesmíme se tedy divit tomu, že potom bude nižší účast ve volbách. A další věc, evropské hodnoty. Ta otázka zazněla někdy zezadu. E, já jsem tu otázku pochopil tak, že je tu tedy nějaký soubor evropských hodnot, které jsou nějak vytesány do kamene. Já si myslím, že evropské hodnoty obsahují i spochybňování, včetně skeptického tázání, skeptického pokládání otázek, to všechno sem e, patří. Pokud bychom to spochybňovali, tak budeme popírat evropské hodnoty. Pokud jde o mladou generaci, tak si musíme připomenout, že lidé, kterým je e, dnes 20 e, nebo 30 let, se dožijí velmi vysokého věku, to znamená, že společnost bude eh, stárnout, bude stále méně mladých lidí, nicméně eh, eh, to, to znamená, že důležití budou i ti, kterým je více než 65 let, včetně mě. Andrew, prosím. V tuto chvíli je smlouva omezující. Je tam spousta zákazů, věcí, které nejde udělat, pokud je o vylepšení reprezentativní demokracie. A já doufám, že až bude parlament pracovat na tom balíčku pro další smlouvu, pro další změnu smlouvy, zahrne tam i reformu článku 22 smlouvy o fungování Evropské unie, aby se to rozšířilo na všechny občany Evropské unie – na národní volby, parlament, parlament, evropské parlamentní volby i referenda o evropských otázkách. Myslím si, že by se také měla uvolnit omezení, pokud je o to, k čemu máme vlastně tuto Evropskou občanskou iniciativu. S tím, že zatím se uvádí, že lze navrhnout pouze právní legislativní iniciativy a to je absurdní. Já jsem se vždycky domníval, že ECI má být jakousi formou hnutí, které bude zavazovat instituce k tomu, aby zvážily obecné kampaně za účelem politické reformy. A pokud je o ten postup kontroly a o národní parlamenty. Souhlasím s tím, že některé zkušenosti, zvlášť ze Skandinávie, jsou eh, úspěšné a vedly k výsledkům, ale přikládat příliš velkou váhu nějakému mávání karet ve vztahu k národním problémům a to se teď eh, akumulovalo například u toho britského rozhodnutí z 15. února, kdy rada absurdně souhlasila s červenou kartou, to mi připadá jako postup nesprávným směrem. Kdyby bylo na mě, já bych zrušil ten mechanismus včasného varování. Já myslím, že nesmíme brát národním eh, parlamentům odvahu vyjádřit se ke všem aspektům evropských záležitostí ve všech fázích legislativního procesu. Děkuji Ida Serencen. Ano, mnohokrát děkuji. Já se vyjádřím k těm otázkám nebo k reakcím na účast voličů mezi mládeží. Naprosto souhlasím s tím, že participativní demokracie je mnohem víc než jenom akt hlasování. Nejde jenom o technická zlepšení, která jsou možná, abychom zvýšili volební účast. Jak už bylo řečeno, součástí řešení jsou i sociální média a velice často, když o těchto věcech mluvím z politiky, slyším, zapojme mládež, máme Facebook, uvidíme, kolik budeme mít lajků, zapojme se s mládeží. A zapomíná se na novou generaci, pokud je o tvorbu politiky a rozhodování, které má dopad na život nových generací. Já nechci samostatné struktury pro účast mladých lidí a pro skutečné rozhodování. A proto jsem rozhodně proto, abychom se zamysleli nad tím, jak zapojit mládež do těch stávajících struktur. A tam patří i volební struktury. A máme jistě technická řešení, abychom zvýšili účast mezi mládeží, v Dánsku dáváme volební urny do knihoven, do škol, dokonce do McDonaldu, abychom zvýšili účast. A podařilo se nám to mezi mládeží. Dali jsme volební urny tam, kde jsou mladí lidé. Posílali jsme eh, SMSky mládeží a připomínali jsme jim, že probíhají volby, že volby budou za dva dny. A poslali jsme i eh, volby další skupině, které jsme připomínali, že volby jsou třeba zítra a, a viděli jsme, že u této skupiny se volební účast zvýšila mnohem víc. A jedna z teorií spočívá v tom, že mladí lidé, když mají příležitost hlasovat a když mají přístup k hlasování, hledají také informace. Hledají informace, aby se zjistili, proč vlastně hlasují, proč hlasují proto, pro co hlasují. Takže z technického hlediska jsou věci, které můžeme udělat, aby to bylo přístupnější pro mládež, protože oni informace hledají a sledují politické diskuze. Děkuji. A Carmen Pricing jako poslední. Ano, velmi krátce. Byla tady jedna konkrétní otázka jednoho pána na Evropskou občanskou iniciativu. Ta otázka se týkala jak práva na iniciativu, tak toho, že občanům se nechce poskytovat osobní údaje. Evropská občanská iniciativa je nezávazný nástroj. Je to nástroj, který má nastavit agendu podle smlouvy, tak jak je teď stanovena. Může pouze vyzvat komisi, aby předložila legislativní návrh, ale pak je na komisi a komise má teď e, právo na iniciativu podle současného ústavního uspořádání a my rozhodně nemůžeme zajít dál, než je to, co má parlament a rada z hlediska navrhování legislativních nástrojů. Současně mohu potvrdit, že občanům se opravdu nechce poskytovat osobní údaje. Já nevím, jestli jste se ptal zrovna na tohle, jestli jsem to pochopila správně, ale možná to pak ještě můžeme probrat spolu. Občanům se opravdu nechce a to je jeden z problémů při implementaci ECI. Ta nepoměrnost mezi tím, nakolik je to složité s těmi údaji a údaje, které požadují členské státy od občanů, aby podepsali ECI v porovnání s nezávaznou povahou nástroje. To je nepoměrné, není to logické a musíme se to pokusit řešit. Děkuji. Už před čtyřmi minutami jsme začali ubírat čas kolegovi, takže bez dalšího chci poděkovat všem, kdo tady zůstali a chci vás požádat, abyste tady zůstali i na další panel, který bude zřejmě stejně zajímavý. Mnohokrát děkuji. Thank you very much for... Děkuji vám. Děkuji těm, kteří chtějí odejít, aby odešli. Těm, kteří chtějí zůstat, tak prosím, aby zůstali. Děkuji vám. Prosím, aby odešli ti, kteří chtějí odejít a ti, kteří chtějí zůstat, tak ať zůstanou. Tak, teď je to skvělé, děkuji vám. Prosím vás, abychom mohli začít. Děkuji vám. Je na čase, abychom zahájili poslední, čtvrtý panel našeho dnešního dne. Tento panel se bude zabývat právem občanů obracet se na EU. Budeme se zabývat dvěma velkými tématy, to znamená zvyšování povědomí o tom, jak je tedy možno se účastnit evropského politického procesu a právo eh, podávat petice o teorie k praxi, k praxi a jako první promluví paní Jude Curtin Darling. Prosím, máte slovo, můžete se pustit do své prezentace. Máte sedm minut. I'll do my very best. Uh, excellent. Thank you At the end much. of the day. Um, a se vynasnažím, pane předsedo. Myslím si, že bude nejlepší, když vám řeknu něco o svém životě, o svém pozadí. Ten dnešní panel, to dnešní slyšení je e, z mého hlediska zajímavé především proto, že já jsem přišla do parlamentu v květnu roku 2014 a předtím jsem byla představitelky, představitelkou evropských odborů. To znamená, že jsem mnoho let strávila tím, že jsem se zastávala evropských pracovníků, vyjednávala jsem za ně. Uh, Eh, vyjednávala jsem s evropskými institucemi a nyní jsem součástí výboru pro eh, petice Evropského parlamentu a setkávám se tedy s občany, kteří eh, přednášejí svoje záležitosti v rámci výboru PETY. Musím říci, že to tedy bylo velmi nabité událostmi, velmi poučné od května roku 2014. Pro mě to tedy byla velká čest že jsem mohla být součástí výboru PETY. Proč je to pro mě taková čest? Já se domnívám, že budoucnost Evropské unie závisí na tom, že se zvýší demokratická účast občanů. Demokratická účast na pracovišti eh, v rámci odborů, to tedy souvisí se zaměstnaneckými právy, eh, parlamentní demokracie, to znamená rostoucí role Evropského parlamentu v demokratickém politickém procesu a přímá demokracie, to znamená, že lidé budou mít právo předkládat svoje záležitosti, ať už v rámci Evropské občanské iniciativy nebo díky peticím. Eh, výbor pro petice, petiční výbor eh, se zabývá záležitostmi, které jsou velmi důležité a které jsou mi velmi blízko, protože je to jediná část Evropského parlamentu, eh, jehož eh, program je naprosto jednoznačně určován evropskými občany. Zabýváme se otázkami, které občané vznesou. To znamená, že jsme eh, zásadním můstkem mezi evropskými institucemi a evropskými občany. Díky tomu tedy evropští občané mohou předkládat svoje záležitosti nejen Evropskému parlamentu, ale také komisi a radě. Já si myslím, že díky tomuto širšímu kontextu je výbor, petiční výbor velmi důležitý. Já v tuto chvíli budu trochu kritická na adresu Evropského parlamentu, ale domnívám se, že doposud tomu bylo tak, že zbytek Evropského parlamentu zatím nepochopil význam petičního výboru a Myslím si, že jeden z důvodů do budoucna spočívá v tom, abychom zlepšili zapojení petičního výboru do eh, celkového fungování Evropského parlamentu. V roce 2009 eh, petiční výbor obdržel 2000 petic, v roce 2014 už jich byly 3000, to znamená, že počet peticí neustále roste. Eh, každá petice musí projít testem přijatelnosti. Normálně je to tak, že petice je považována za nepřijatelnou, pokud eh, spadá mimo oblast činnosti EU. V 2015 bylo eh, nepřijatelnými prohlášeno 1070 petic. Eh, my se tedy snažíme učinit všechno pro to, aby ty petice byly přijatelné a abychom tedy dostali eh, tomu, co od nás občané očekávají. Počet a šíře zaměření petic ukazuje, že je tu velký tlak na nás, na poslance, na Evropský parlament, na komisi, na radu, abychom zlepšili způsob, jakými nakládáme s žádostmi občanů a abychom zajistili, že na ně budeme reagovat správně, eh, rychle, efektivně. Šíře případů otázek, které jsou vznášeny, znamená, že eh, poslanci se musí stát experty ve všem. E, to znamená, že jsou mistři všech řemesel e, v petičním výboru, ale to samozřejmě e, sebou nese důležitou otázku financí, protože pokud chcete dostat všem tématům, všem otázkám, potřebujete mít k dispozici jako výbor dostatek prostředků, tak abyste to technicky časově mohli zvládnout. Já si myslím, že odvádíme poměrně dobrou práci. Samozřejmě, že vždycky je co zlepšovat. E, vždycky ta sklenice je napůl plná, napůl prázdná, e, ale já beru tak, že je napůl plná. Já jsem se e, tady vždycky snažila o to, abychom se věnovali tomu, co předkládají naši občané. Pokud jde o volební práva, tak jsem Eh, o tom slyšela tady v několika dnešních panelech, když eh, jde o volební práva občanů Spojeného království, které žijí, kteří žijí v zahraničí, tak naše vláda při volbách eh, prohlásila, že se tedy volební právo rozšíří na všechny expaty, na všechny občany žijící v zahraničí Eh, nicméně následně se tak nestalo, to znamená, že tady čelíme referendu, v, nímž, v němž mnoho eh, občanů Spojeného království žijících v zahraničí nebude moci hlasovat, to znamená, že se nebudou moci eh, vyjádřit k této zásadní otázce, byť jsou tedy příslu- státními příslušníky Spojeného království. Eh, to znamená, že někdy není tady zaručena eh, ta účast členských států při řešení těchto problémů. Jedna oblast, ve které ta spolupráce dobře funguje, to je eh, Evropský ochránce práv. Já vím, že tady bude zvláštní řečník, který se bude tomuto úřadu věnovat, ale otázky, které se týkají například dohody TTIP nebo obavy zpěté zprávy eh, uprchlíků, eh, imigrantů s Frontexem. To všechno velmi dobře funguje, protože spolupráce mezi evropskými institucemi může eh, posílit hlas občanů, pokud mají nějaké obavy. Můžeme spolupracovat s dalšími institucemi a díky tomu je hlas občanů v EU silnější. Já si myslím, že to funguje velmi dobře, velmi účinně. Může to vypadat paradoxně, že v době, kdy eh, se o Evropské unii v členských státech, takřka ve všech členských státech hovoří negativně, mm, počet tedy petic eh, roste a to je tedy pro nás velmi důležité. Eh, u nás ve Spojeném království tedy se brzy bude konat referendum, o tom už jsem hovořila. Rozhodneme se, jestli zůstaneme v EU nebo ne. V roce 2014 jsme dostali více petic eh, ze Spojeného království než ze, z Polska nebo z Francie, což jsou tedy země podobné velikosti. Má to mnoho různých, různorodých důvodů, ale myslím si, že jeden prvek, který eh, je s tím zpět a slíbím, že budu stručná, spočívá v tom, že právě petice je klíčový prvek participativní demokracie. Já bych k tomu chtěla zmínit eh, mnoho, eh, několik věcí. To znamená, eh, proč občané chtějí, aby jejich hlas zazněl. Je velmi důležité, že tedy prostřednictvím petice můžete Eh, promluvit, můžete promluvit svým vlastním hlasem, můžete přímo oslovit evropské instituce a může se vám přímo dostat reakce, odpovědi od komise, eh, Rady a Evropského parlamentu. Kromě toho je to poslední instance. Eh, protože eh, v okamžiku, kdy oslovíte petiční výbor Evropského parlamentu, už jste pravděpodobně velmi frustrován, velmi zoufalý, vyzkoušel jste všechno, to znamená, že je velmi důležité, eh, že vám poslanci naslouchají, protože v tomto ohledu je to velmi, pro ty lidi velmi zásadní. Kromě toho je to příležitost, jak osvětlit určité otázky. My Například ve Spojeném království eh, vedeme velký boj za práva zaměstnanců, kteří byli propuštěni a je eh, důležité se zamyslet nad jednou věcí. Stále více petice týká základních práv. My jako Evropský parlament tady pracujeme na vztahu mezi eh, listinou základních práv a peticemi, které dostáváme, ale musíme nalézt nějaký způsob, jak zaručíme, že listina základních práv kombinaci s právem podávat petice eh, dostojí očekáváním občanů, protože tady je velké riziko, že tedy eh, eh, zvýšíme očekávání na straně veřejnosti a najednou toto očekávání narazí na určité omezení, které je zakotveno v listině základních práv. Pokud to tady mám schrnout, tak mohu říci, že právo podávat petice je klíčovým prvkem evropské demokracie Musíme ho podporovat, musíme podporovat eh, mm, eh, ty předkladatele. Kromě toho potřebujeme mít dostatek zdrojů, tak aby všechno mohlo eh, probíhat velmi rychle, tak aby lidé nemuseli čekat, aby se tady nevytvářelo nějaké množství nespracovaných petic. Kromě toho musíme řešit to, jakým způsobem se do toho zapojí základní práva. Kromě toho se musíme lépe musíme lépe spolupracovat s národními petičními výbory i e, s těmi subnárodními petičními výbory, například s skotským e, výborem a tak dále. Musíme posílit e, také vztah k Evropskému ochránci práv a kromě toho potřebujeme, aby poslanci v celém parlamentu uznali význam práce petičního výboru, výboru a aby tedy nechali náš hlas zaznít. Děkuji vám. Kolik, Vážená kolegyně, mnohokrát děkuji za zajímavý a další příspěvek. Děkuji vám. A nyní bych rád přivítal paní Beate Kmender. Kmender. Zástupkyně, zástupkyně Evropského ochránce práv. Paní Kminder, máte slovo na pět minut. Pokud možno. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost vystoupit na dnešním slyšení a já bych ráda oplatila všechnu tu chválu na adresu Evropské ochránce práv. My si velice ceníme naší spolupráce s petičním výborem. Máme samozřejmě trošičku jiné poslání než petiční výbor. My se zabýváme tím, jak navýšit administrativní standardy a vylepšit standardy dobré zprávy ve všech institucích, agenturách a orgánech Evropské unie a snažíme se vyřizovat stížnosti, pokud mají lidé problém s administrativní stránkou Evropské unie. Jsme proto otevření vůči stížnostem občanů, podniků, nevládních organizací, obchodních združení. Každý na základě našich stanov má možnost stěžovat si Evropskému ochránci práv a dostáváme zhruba 4 tisíce stížností za rok. A s řadou z nich máme podobnou zkušenost jako petiční výbor. Bohužel neodpovídají našemu mandátu, takže musíme zklamat ty, kdo se chtějí zapojit a koho tyto věci trápí, protože my nemáme pravomoc k tomu, abychom jejich stížnost řešili, protože často jde třeba o politickou implementaci legislativy v členském státu, anebo dokonce o vnitropolitickou záležitost. A to je těžké řešit. Ale těch 400 hlavních stížností, které přípustné jsou, kde najdeme důvod, proč se mi zabývat, z velké většiny eh, souvisí s nedostatkem transparentnosti, s nedostatkem přístupu k dokumentům, s údajným nedostatečným přístupem a také uh, účasti s přístupem k informacím, k zápisům a podobně. A je to samozřejmě záležitost, která nás velice zajímá. Chceme zvýšit a posílit transparentnost evropských institucí. Veřejný ochránce práv prosazuje transparentnost ve všech politických záležitostech tím, že se eh, musí zlepšit i v zájmu občanů, protože a zálepší se tím zájem občanů. Když víte, co se děje, můžete se zapojit a můžete přidat svůj hlas do politické debaty. Jedno z nejvýznamnějších šetření, které probíhalo, se týkalo toho, jak ti, kdo přijímají rozhodnutí, přistupují k rozhodování transparentně a mám na mysli především trialogy mezi parlamentem a radou, které často probíhají velmi účinně, efektivně, toho si ceníme, ale my se zamýšlíme nad transparentností a nad tím, co eh, je možné zlepšit, co je možné navýšit a jak dát víc informací těm, koho to zajímá. Takže snažíme se řešit potřeby občanů jsme jim ochotní naslouchat. Když se podíváte na ty stížnosti, které dostáváme velice často, je důležité prostě naslouchat. Spojit se s občany, vyslechnout si jejich stížnosti. Já myslím, že ochránce práv velice často dospěje k závěru, že instituce postupovala správně, že nedošlo k nedostatkům ve správním řízení. Ale stěžovatelé často říkají, že jim velice pomohlo, že jsme jim to řekli, a že jim to také pomohlo k tomu, že se to potom ty instituce zapojily víc. Proto postupujeme pozitivně, nebo přistupujeme pozitivně k tomu, že se nám daří vylepšit nebo vyřešit stížnosti, které se k nám dostávají. Snažíme se vylepšit administrativu. Nedávno proběhlo třeba strategické šetření Evropské občanské iniciativy, o tom už se dnes mluvilo. My se například domníváme, že bychom měli lépe zdůvodňovat, proč nemůžeme něco s nějakou iniciativou dělat, Parlament navrhoval, že bychom měli specifický orgán, který lidem pomáhal, radil, protože sběr těch podpisů je velká věc. A žádali jsme o 12 bodů, které by pomohly vylepšit to, co by dělala třeba i komise. A další strategické šetření, které jsme měli my, je transparentnost vyjednávání o TTIP. To asi víte. A vedlo to také k větší otevřenosti při vyjednávání. A pro nás tedy je hlavní být transparentní, být otevřený, zapojit se, komunikovat s lidmi a já mohu jenom říct, že velice rádi budeme vyřizovat víc stížností, pokud pomůžeme lidem vylepšit standardy administrativy v EU, aby se zapojili do politického dialogu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Kmender. A skončila jsem včas. Ano, včas. Děkuji. Další příspěvek přednese pan Karl-Heinz Lamberts, první místo předseda výboru regionu. Vítáme vás, pane Lamberci, a máte slovo. Děkuji mnohokrát. Když chceme dialogovat, vést dialog, tak potřebujete někoho, kdo naslouchá, potřebujete pokud možno mít někoho, kdo je proti vám a mluvit takovým obecným jazykem srozumitelným. Tak by ten dialog měl vypadat, tak vypadal des, po desetiletí v Evropě, ale dnes musíme eh, konstatovat, že se nacházíme ve velmi delikátní situaci, protože v Evropě se sice hodně mluví, ale lidé mluví vedle sebe a nerozumí si. A je něco, co mě skutečně zklamává, po té, co jsem prakticky půl století žil politikou ve svém regionu, ve své obci, je to, že evropská stavba je velmi křehká a to také proto, že dost nezdílíme stejné hodnoty. Myslím si, že dialog s občanem je něco, nesmírně důležitého. Já jsem k tomu velmi pozorný. Já žiju v germanofonní části Belgie, na hranici v podstatě mezi Nizozemskem, Lucemburkem, Německem. A pro, na, pro mě vždycky ta evropská hodnota, ta přidaná hodnota Evropy bylo něco samozřejmého. A najednou po desítkách Eh, let se musel opět jít eh, na hranicích přes eh, policejní kontrolu. Zatímco ty poslední kontroly, které jsem si pamatoval na těch pasovkách, to jsem byl ještě malý kluk. Je tu tedy skutečná potřeba znovu dát slovo evropským občanům, ale také jim být schopni něco říct, něco předat, protože ti, co hovoří o Evropě nejvíc, tak jsou ti, kteří spochybňují. Podívejme se na výsledky eh, voleb. Teďka poslední výsledky v německých, eh, v západních, západněmeckých zemích. A vidíte, že lidé už v něčem vidí nepřítele. Ano, to, co žijeme mezi státy, už lidi pomalu straší. A je opravdu potřeba se znovu ujmout eh, dějin, a ukázat, co z ní plyne za ponaučení. Já si myslím, že občan by měl hrát roli a nepochybně místní úřady, místní samozpráva představují v podstatě velmi zásadní místo, velmi zásadní místo právě pro tu účast, pro tu spoluúčast, protože něco dokážete nejlíp zorganizovat tam, kde jste nejblíž lidem. A pokud bychom to měli přenést na evropskou úroveň, tak je jasné, že v té dnešní, v té dnešní krizi to poselství nedojde k lidem a lidé nebudou mít chuť mluvit s Evropou a pozitivně o, o Evropě, pokud tomu nedojde prostě na té místní úrovni, tam, kde lidé skutečně žijí, kdy je pro ní vlastně nejjednodušší se obracet na své úřady. Je to lepší, nemůžu hovořit s předsedou komise ani s předsedou parlamentu. Evropská unie nabízí hodně způsobů podpory a skutečně se velmi snažila o dialog. Dnes jste mluvili o občanské iniciativě. Můžeme zde odkázat na spoustu kontaktů, které tu jsou. Třeba tu máme program Právo, rovnost, občanství, můžeme hovořit o tisících projektech, které podporuje Evropská unie, ale to všechno prostě nestačí, je potřeba najít nové věci, aby to občanství bylo aktivní a demokracie participativní. Regiony přijali stanovisko, které se nazývá Propojit Evropu a její občany na místní úrovni. A já si myslím, že opravdu jedině cestou, cestou, že půjdeme směrem k občanům a budeme mluvit přímo s nimi o Evropě, to, to přinese prostě něco přidaného pro jejich současnou situaci a to je činí pozitivnějšími. Byla celá řada diskusí v Namuru, v Belgii, v Miláně, ve Španělsku, v, v Litvě. To byly debaty na regionální úrovni, které nám skutečně ukázaly, že opravdu ty diskuse jsou zajímavé, pokud dokážeme mluvit jazykem těch občanů a vyhneme se tomu technokratickému jazyku protože lidé, když se pak účastní takovýchto schůzí a mluvíte s nimi technokraticky, tak prostě jsou ještě zklamanější než předtím. My musíme občanům ukázat, že mohou věřit přidané hodnotě Evropy. Je to o to důležitější, že všechny velké výzvy, jako je e, krize uprchlická nebo nezaměstnanost mládeže, je to něco, co může být překonáno je pouze, pouze tou participativní kulturou. My musíme to zapojování vnímat jako něco, co zlepší transparentnost eh, celého procesu. Je tady k tomu samozřejmě by se dalo říct ještě mnoho věcí, ale nezoufejme, eh, přesto, co jsem tady řekl, a co nebylo úplně pozitivní, spíše kritické, jsem přesvědčen. Ono v mém věku je také těžké měnit názory, ale jsem nadále přesvědčen, že to není jiná alternativa pro Evropu. Žádná zásadní věc nemůže být vyřešena pouze jedním státem, i kdyby to měla být velká země. Takže musíme nadále pokračovat směrem k lidem, musíme násobit naše úsilí v tomto směru a opravdu je potřeba podpořit eh, prohloubení té participativní kultury, musíme se snažit o konkrétní práci pomocí konkrétních iniciativ, konkrétních příkladů. My třeba ve Valonii, Belgii máme různé aktivity, se snažíme zapojit občany. Čili já zůstávám mám pozitivní, ale je to samozřejmě bitva, která ještě vyhraná není a je potřeba vynaložit ještě velké úsilí, aby skutečně prostě ten občan měl to místo, který, které si zaslouží v dnešní době. Děkuji. Merci bien, Herr Lam. Děkuji, pane Lamberci. A Máme to potěšení, že máme tady pana Jean-Paula Gossese, který je členem exekuční, eh, výkonného výboru eh, nadace Robert Schumann. Říkám to správně. Ano, děkuji, pane. Máte slovo, prosím, říká předseda. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se vracet k pravidlům, která, eh, vlastně, s kterými se řídí iniciativa Evropského občanství. Ta tady už byla vzpomenuta a také byly zdůrazněny určité potíže. Ve chvíli, kdy evropská demokracie se snaží najít lepší hlas, lépe se nechat slyšet, tak je to samozřejmě nástroj dynamizace a demokratizace rozhodo, rozhodovacího procesu v Evropě. Ale aby vznikly skutečně pozitivní dopady, je nutné učinit určitou pedagogickou práci směrem k občanům. A z tohoto hlediska nám zbývá ještě hodně práce, zejména v tomto období, jak už bylo vzpomenuto, v době, kdy tedy Evropa zažívá hlubokou krizi. Znamená to, že, by, že potřebujeme skutečný skok ku předu, což nebude možné, bez pravidelného šíření informací o tom, co dělají společ, eh, instituce společenství, bez publikování studií, eh, aby vše prostě, co by umožnilo také eh, práci těch, co rozhadují, aby to byla objektivní práce a lepší vliv na, na to, co před námi stojí. Samozřejmě cílem je propagovat tu evropskou myšlenku, zapojení občanů společně s evropskými s institucemi, které sídlí v podstatě v, v Bruselu a ve Francii, mají korespondenty ve všech členských státech. Takže naše nadace Schumann je skutečně známa jako hlas, který nese, který pomáhá se podílet na různých diskusích. A neustále plníme svoji misi, velmi transparentně, velmi vytrvale ale i tak máme čím dál tím víc problémů financovat naše aktivity, i když se snažíme spořit, kde se dá. Několik takovýchto studijních eh, projektů o imigrační politice a týkajících se eh, běženců, bezpečnosti, obrany, to jsou naše priority. Proto tato nadace, stejně jako ostatní, které v Evropě existují, o kterých už bylo hovořeno, by si zasloužily skutečně pomoc komise i parlamentu ve Francii na regionální úrovni. Pedagogická akce je také prováděna takzvanými domy Evropy, které se združily pod jednu federaci a také pomocí sítě Přímá Evropa, která má jaksi účelnější zaměření. Tyto organizace ale opravdu postrádají prostředky. Oni vlastně žijí z, veřejných, eh, z veřejné pomoci a ta, jak víte, klesá. Zdá se, že stále chybí neinformovanost, tedy informovanost občanů, což je odpovědnost hlavně politických stran, na, jakož i nalevo. Eh, Evropa je vnímána v podstatě jenom, když jde o to, aby z ní vznikl jakýsi obranný štít eh, před vnitřními problémy, a témata evropská, celoevropská, moc francouzská média nepokrají, zejména ne v televizi, což je určitá slabina, o které hovoří nedávná zpráva eh, poslanců Kareše a Lekiera, je to mm, číslo 3468 z února 2016, kdy se v podstatě hovoří o naprosté nezbytnosti zavádět ta evropská témata. Děkuji vám. Děkuji, pane Gouzesi. A teď je mi potěšením předat slovo paní Asia Kavrakové, ředitelce Evropské služby, akční služby pro občany. Paní Kavraková, máte slovo. Pane předsedo, mnohokrát děkuji celý den přemýšlím o tom, jestli být posledním řečníkem zcela na závěr je požehnání anebo trest. A rozhodla jsem se, že budu pozitivní, vezmu to jako požehnání, ale využiji také této příležitosti k tomu, že se teď zamyslím nad třemi záležitostmi, o kterých se celý den mluví, už od rána, protože já jsem tady od rána. Uh, Cílem ECASu je umožnit občanům uplatňovat jejich práva a plně využívat výhody, které přináší evropské občanství. Už to děláme 25 let. A já jsem si proto stanovila zhruba tři otázky, kterým se musím vyjádřit. V důsledku studií a v eurobarometru jsme viděli, že 58% evropských občanů si není vědomo toho, co má udělat, když jsou porušována jejich práva. A já na to mám odpověď. Musí se zeptat Evropy. Já vím, že tady nosím dříví do lesa, ale chci zdůraznit ten systém, kaskádový systém Evropské komise, aby se zajistilo, protože dopoledne tady byl jenom jeden člověk, který mluvil o solvitu. Povědomí o těch nástrojích, které existují a které fungují, také zvyšujeme ne nezbytně hledáme neustále nové nástroje. Takže ten kaskádový systém Evropské komise zahrnuje Evropský portál, kde jsou informace, které se neustále aktualizují, informace o všech aspektech našich práv jako evropských občanů. Pokud občanům tyto informace nestačí k vyřešení problému, nastupuje další služba Europe Advice, kterou už máme 19 let, tam síť právních odborníků radí občanům, kteří uplatňují své právo na svobodu pohybu a kteří mají potíže. Pokud je třeba o přístup k sociálnímu zabezpečení, zdravotním pojištění, pokud je o registraci, vízové formality a podobně. Ať je to cokoliv, co se týká vnitřního trhu, máme síť 60 právních odborníků v členských státech a ti zdarma evropským občanům poskytují právní poradenství do 72 hodin ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Takže na základě této služby například jenom loni jsme poskytli právní poradenství 22 137 občanům. To je nárůst porovnaný s rokem 2013, 14. Znamená to, že členské státy stále častěji přichází na to, jak obejít práva a proto občané potřebují tyto služby. Další fáze toho kaskadového systému je solvit. To se týká národní zprávy, pokud se ten případ týká vnitrostátní zprávy. A máme určitý systém mezi portálem Vaše Evropa, tou poradní sítí a solvetem, aby se předávaly ty případy. Je to například služba, která je podle mě velkým výdobytkem a musíme o ní evropským občanům více dát vědět. Viděli jsme také výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že dvě práva, o kterých lidé nejméně vědí, jako konzulární ochrana a informace o volebních právech. A já si myslím, že je tady jistá praktická záležitost, kterou by šlo snadno zavést. A totiž můžeme jednoduše použít odkazy na informace o těch právech. Takže pokud například dáváme 22 tisícům občanů nějaké poradenství, můžeme jim navíc poskytnout ještě eh, informace o politických aspektech jejich občanských práv. To by asi mohlo generální ředitelství Justice dojednat s generálním ředitelstvím GRO. Další věc, kterou jsem nedávno zjistila, a zajímalo by mě, nakolik je to známe, protože toto je informované publikum, nicméně na, co se vás, na něco se vás zeptám, něco si vyzkouším. Kolik z vás v této místnosti někdy slyšelo, že máme onlineovou platformu, která se jmenuje Lighten the Load, odlehčete břemeno, kde mohou občané Evropské unie eh, posílat návrhy o tom, kterou evropskou legislativu by bylo možné reformovat, aby se vylepšila, aby byla vhodnější pro zamýšlený účel, nebo kde mohou navrhovat omezení administrativní zátěže. Kolik z vás to ví? Zvedněte ruku. Nereagujte, to byla retorická otázka. Ano, je to retorická otázka. Já jsem o tom musela vědět, protože jsem členka příslušné platformy pro lepší tvorbu právních předpisů. To je onlineová platforma, přes kterou jsme v lednu předložili 250 návrhů na odlehčení zátěže evropské legislativy a to bude teď letos eh, obsahem programu REFIT. A můžu vám říct, že spoustu toho navrhují podniky, protože ty jsou o tom informované. Takže já myslím, že se musíme snažit informovat i občany, protože já myslím, že posouzení těchto věcí a zajištění, že legislativa je vhodná k zamýšleném účelu, to se musí dělat i z pohledu občanů, nejenom podniků. a orgánů členských států, což je další skupina, která tvoří platformu REFIT. Pokuste se to tedy všechno zjistit a nějakým způsobem o tom dát vědět vašim voličům. A v neposlední řadě v té konzultaci bylo také zajímavé číslo, které se týkalo toho, že velice vysoké procento, nějakých 80, pokud se nepletu, 80% evropských občanů se domnívá, že by měli dostat příležitost online se zapojit do konzultací a do dialogu. A zejména to platí pro mládež. Já s tím rozhodně souhlasím, ale chci k tomu ještě říct, že podle nás konzultace, tak jak je nastavila teď Evropská komise, nemají sloužit občanům, ale spíš organizovaným zájmům. To je v pořádku, my si myslíme, že bychom měli mít další paralelní doplňkovou platformu, která bude určena konkrétně zájmům občanů, aby se také zapojili a měly by se v tom také odrážet specifika cílových skupin. Například u mládeže souhlasím s kolegyní z Mládežnického fóra. Mladí lidé nepůjdou k těm, kdo rozhodují tam, kde jsou. Mělo to být naopak. Pokud ti, kdo přijímají rozhodnutí, chtějí zapojit mládež, musí jít tam, kde se přirozeným způsobem vyskytují mladí lidé, buď fyzicky, anebo virtuálně. A v současné chvíli naše organizace také zvažuje 25 eh, příkladů crowdsourcingu v legislativě po celém světě s tím, že bychom spustili pilotní projekt crowdsourcingové legislativy na evropské úrovni v druhé polovině roku polovina mých připomínek, protože já nemohu odolat, eh, se bude týkat Evropské občanské iniciativy. Já patřím k těm, kdo si myslí, že by se to nařízení mělo teď a ne až zítra zásadním způsobem pozměnit. A jeden aspekt, který se možná přehledl, ale který tady možná zazněl a podle mě je důležitý, se týká revize té legislativy, aby se zvýšila úspěšnost registrace. To je velice důležité, protože jinak to vede k velkým zklamáním. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji paní Kavraková za velice poučné vystoupení. Mnohokrát děkuji. Paní Kavraková byla posledním z panelistů a já chci všem z vás poděkovat za vaše příspěvky, které byly nesmírně podnětné. A nyní otevírám debatu. Odpovědi, otázky, A znovu připomínám, že aby co největší počet lidí mohl vystoupit, řečnická doba, a já jsem velice velkorysý dnes odpoledne, bude tři minuty. Můžete se ptát panelistů, můžete se podělit o své názory, předložit návrhy, ale nemluvte déle než tři minuty. Děkuji. Máme seznam? Uh, I can see your name, dear. Já nevidím vaše jméno. Já tady žádné jméno nemám, ale řeknu ho nahlas. Já jsem Aksana Najmovič, ředitelka Evropského občanského fóra, což je evropská síť více než 100 združení v celé Evropě. Obhajujeme občanské zapojení, občanský prostor, aby byl hlas občanů a občanské společnosti a jejich organizací uznáván a zohledňován při rozhodování. Mám velkou radost z této dnešní příležitosti mluvit o evropském občanství, ale přiznám se, že mě také velmi překvapuje, že teď už jsme na konci dne a zatím jsem jedinkrát neslyšela někoho, kdo by mluvil o organizovaných občanech nebo organizovaném občanství. A pokud se přidržíme té představy občanství, která je omezena na článek 20 a na ta čtyři práva, která ve směs souvisí s mobilitou, řešíme otázku jednotlivých občanů, kteří mají nějaká práva jako občané, ale já myslím, že v evropských smlouvách, zvlášť od Lisabonské smlouvy, máme řadu dalších příležitostí a práv, která spojujeme a měli bychom spojovat s evropským občanstvím, mám na mysli listinu základních práv, která se stala primární legislativou, mám na mysli článek 11, na ten jsme dnes odkazovali, ale zase z hlediska jednotlivého zapojení v rámci Evropské občanské iniciativy. Ale já chci v případě potřeby, ale vy to jistě všichni znáte, chci upozornit na článek 11, kde se také zmiňuje účast organizovaných občanů přes organizace občanské společnosti nebo reprezentující združení, abych to uváděla přesně, jak je to v tom článku, jejich účast v rozhodování a povinnost institucí vést otevřený, transparentní a pravidelný dialog s těmito združeními. My už celá léta jako organizace, ale také kolektivně s radou dalších organizací, jako je ta naše, pracujeme na tom, jakou váhu dostává organizovaná společnost v institucionálním procesu rozhodování na evropské úrovni. Předkládáme doporučení, reagujeme na veřejné konzultace. Naposledy jsme byli mezi organizacemi, které dokonce formulovaly politiku a vylepšovaly formulaci návrhů. A skutečně doufáme, že tentokrát tato představa občanství bude rozšířena o tento rozměr kolektivní účasti občanů přes organizace občanské společnosti. V případě potřeby máme také politickou zprávu, kde jsou rozpracované návrhy, které vycházejí z našich zkušeností přes dobrovolnické aktivity, přes eh, rok občanství, kde obhajujeme dialog s občanskými hnutími a združeními. Někteří z vás to už znáte, a skutečně bychom ocenili, a bohužel tady není nikdo z komise, koho bychom se mohli zeptat, ale snad jsou tady mezi diváky zástupci komise. Doufejme, že tyto obavy, které opakovaně celá léta zaznívají, se projeví v návrhu komise v reakci na veřejnou konzultaci. Děkuji. Děkuji vám. Dámy a pánové, eh, chce se přihlásit ten vedle vás? Ne, dobře. Žádné další otázky nejsou? Je všechno jasné, všechno vyřešené. Jste skvělí posluchači. Děkuji vám tedy. Děkuji vám za veškeré vaše příspěvky a nyní je Eh, čas na závěrečné poznámky a já v tuto chvíli vítám eh, generálního ředitele pro spravedlnost, spotřebitele a genderovou rovnost, eh, generální ředitelku Týnu a stolu. Omlouvám se, díval jsem se jinam, takže jsem si vás nevšiml. Prosím, máte slovo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi ráda, že mohu promluvit v Evropském parlamentu, že mohu pronést závěrečný proslov na téma evropského občanství, což je otázka, které jste se dnes věnovali celý den. Je velmi dobrá chvíle na diskuzi o zpětné vazbě občanů v rámci veřejné konzultace je velmi dobré diskutovat o výsledcích průzkumu Eurobarometru. Je potřeba eh, se zamyslet nad tím, jak můžeme lépe podporovat společné hodnoty, zvýšit eh, demokratickou participaci a zjednodušit život našich evropských občanů. Evropští občané nám řekli, že chtějí, aby jejich hlas byl vyslyšen a že je potřeba více podporovat evropské hodnoty a evropská práva. V současném kontextu je nutné, abychom společné hodnoty podpořili, ať už je to demokracie, právní stát, základní práva a také právo na nediskriminaci, inkluzi, e, tolerance, toleranci a tak dále. Reakce na otevřenou veřejnou konzultaci je jasná. 90 eh, eh, respondentů se domnívá, že bychom měli učinit více pro podporu těchto hodnot ve školách, eh, mezi mládeží a ve společnosti jako takové. Mělo by se jednat o společnou snahu všech zúčastněných aktérů, to znamená členských států, ale také místních a regionálních orgánů, které jsou občanům nejblíže. Na evropské úrovni se na to musí podílet komise, parlament a také další instituce. O to nás občané žádali ve veřejné konzultaci. Musíme učinit všechno proto, abychom jim umožnili si evropské občanství co možná nejvíce užívat. Dobrou zprávou je to, že evropští občané dnes vědí o evropském občanství více než kdy jindy. Nicméně se s tím nesmíme spokojit. Jak řekla paní komisařka Jurová dnes ráno ve svém úvodním projevu, občanství není pouze teoretický koncept. Přináší občanům konkrétní výhody. Pokud jste evropský občan, mělo by to znamenat, že se budete cítit doma kdekoliv v EU, je potřeba přijmout ještě konkrétní, některé konkrétní kroky, tak aby se tento cíl naplnil, protože často občané si nejsou vědomi svých práv, to jsme slyšeli v předchozím proslovu a jako občané také často nevědí, co mají dělat, pokud jejich práva nejsou respektována. Stále ještě se mohou setkávat s problémy, Eh, při naplňování svých práv, ať už jsou to zlouhové postupy, nedostatek informací, které jsou jim poskytovány. Otázka zní, jak můžeme život občanů zjednodušit. Pochopila jsem, eh, že jste dnes probírali celou řadu velmi dobrých myšlenek, dobrých podnětů, například eh, poradenství a pomoc v okamžiku, kdy se občan chce usadit v jiné členské zemi, eh, pomoc při registraci, eh, volný pohyb občanů pro ty, kteří chtějí pracovat, studovat v zahraničí. Průzkum ukazuje, že občané mají pocit, že to má pozitivní dopad na hospodářský růst, že to přináší celou řadu výhod pro Evropskou unii a pro její členské země. Více než dvě třetiny, konkrétně 71% respondentů má za to, že eh, volný pohyb osob přináší ekonomické výhody jejich vlastní zemi. Volný pohyb osob, svoboda pohybu, to je právo EU, eh, kterého si evropští občané cení nejvíce. Komise společně se členskými státy pracuje na tom, aby svoboda pohybu fungovala ještě lépe, aby to bylo ku prospěchu občanů, ku prospěchu hospodářského růstu a zaměstnanosti, abychom také řešili úkoly, které před sebou stále ještě máme. Kromě toho budeme napomáhat členským státům při uplatňování pravidel a budeme eh, tedy eh, pomáhat i místním regionálním orgánům na základě výměny e, osvědčených postupů, příkladu dobré praxe. Komise, Evropská komise již e, mohla představit konkrétní výsledky. Jedná se o právo na konzulární ochranu a e, veřejné dokumenty. Právě Právo na konzulární ochranu představuje velmi důležitý krok směrem k naplnění evropských občanských práv, protože zaručí lepší ochranu ve třetích zemích, když se evropští občané ocitnou v nesnázích. Jak ukazuje průzkum barometru, a to tu také zaznělo, je to bohužel tak, že konzulární práva jsou lidem často ne, neznámá, nesrozumitelná, neví, nevědí, co znamenají, jak je možno je uplatnit. To znamená, že to musíme občanům ještě eh, vysvětlovat, jak mohou v eh, této nové legislativě těžit, jak jim může pomoci. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli řekla pár slov o politických právech. Jak jasně ukazuje zpráva komise, o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 musíme vylepšit účast eh, občanů na volbách. Musíme oslovit mladé lidi, především mladé lidi, a musíme s tím začít již nyní, jak eh, ráno zmínila paní komisařka Jourova. Pokud toho máme dosáhnout, tak musíme poskytovat lepší informace o jednotlivých oblastech evropské politiky, co to přináší za výhody eh, do každodenního života evropských občanů. Musíme posilovat zájem evropských občanů o politiku. Pokud se nám to podaří, tak by to mohlo vést k tomu, že občané se budou aktivněji podílet na eh, volbách, které se budou konat v roce 2019, myslím tedy další volby do Evropského parlamentu. Politická legitimita eh, těch takzvaných předních kandidátů, špicen kandidát, mm, je velmi důležitý prvek celého systému eh, a reforma volebního eh, práva z roku 1972 je také velmi důležitá. Sem tedy spadá návrh reformy volebního práva který vzešel z Evropského parlamentu. Je velmi důležité, abychom tedy eh, občanům umožnili účast na místních eh, a dalších volbách. 80 eh, občanů se domnívá, že by bylo snažší hlasovat, kdyby všude platila stejná pravidla. Myslím si, že bychom ty dobré věci, ta dobrá pravidla, která již existují v některých členských zemích EU, měli podporovat. Komise je velmi vděčná za plodnou diskuzi, kterou jste dnes vedli. Jsme velmi rádi, že tu zazněly nové myšlenky a bude velmi důležité, aby ty myšlenky občanů, podněty, které tu zazněly, se vtělily do nějakých konkrétních opatření. Budeme se snažit na těchto myšlenkách stavět, vycházet z nich a učinit z nich součást naší budoucí politiky. Již letos předložíme konkrétní návrhy akcí, které e, se objeví tedy v další zprávě o evropském občanství. Já vám velmi děkuji za e, práci, kterou jste dnes celý den odváděli e, a mrzí mě, že jsem tedy nemohla být účastna déle než poslední půl hodinu. Děkuji vám, paní Astola, za vaši intervenci nepochybně nebyla poslední. Eh, toto byla tedy eh, první závěrečná slova a nyní ještě paní Cecilia Wikström, předsedkyně petičního výboru, přednese druhá závěrečná slova, to znamená, že se z toho bude snažit vyvodit nějaké závěry. Mnohokrát děkuji za tato vřelá slova. Jak jsme dnes ráno začali, tak i končíme vážení poslanci, vážení řečníci, vážení účastníci, pro Evropský parlament bylo potěšením uspořádat tuto akci ve svých prostorách. Já chci poděkovat Evropské komisi a všem vašim zástupcům a také čtyřem výborům Evropského parlamentu, kteří se zapojili do organizace této eh, zajímavé akce. A chci také vřele poděkovat všem kolegům, našim odborníkům, předkladatelům peticí za to, že ceným způsobem přispěli k dnešní diskuzi. Já doufám, že teď máme všichni dostatečnou inspiraci a že budeme také dost odvážní, budeme mít odvahu dále řešit obtížná a někdy z politického hlediska citlivá témata, kterých jsme se dnes dotkli. Já mám velkou radost, že kolegové, kteří nepatří do výboru petičního, ale jsou členy ostatních výborů parlamentu, dnes měli možnost vyslechnout si některé z předkladatelů peticí, kteří se obrátili na náš výbor s konkrétními problémy a obavami. Příspěvky těch, kdo předkládají petice, jsou skvělý zdroj informací pro nás jako zákonodárce ve všech výborech tohoto parlamentu a ve své funkci jako předsedkyně petičního výboru vás mohu ujistit o tom, že společně s vedoucím eh, naší jednotky, s naším skvělým sekretariátem, budeme dělat dál všechno proto, abychom co nejúčinnějším způsobem vyhověli občanům a předkladatelům petici. Někdo tady dnes říkal, co tady vlastně dnes děláme. Řešíme právo na to, abychom měli práva. Já myslím, že to bylo vyjádřeno opravdu dobře. Někdy bereme eh, občany jako spotřebitele a my, volení poslanci tohoto parlamentu a politici na všech úrovních, se na občany díváme jako na voliče. To bychom měli zrušit. My jsme všichni občané. Možná jsme volení, Možná jsme někdy spotřebiteli. Někdy můžeme předkládat petice, ale všichni jste občané a my, politici, bychom měli přestat mluvit o voličích a obracet se místo toho na naše spoluobčany. Potom je ten dialog mnohem zajímavější. V neposlední řadě chci poděkovat vám všem za účast za pozornost a děkuji také za váš zájem o unijní občanství v praxi. Těšíme se na další dialog v nadcházejících dnech. A ještě jednou chci vřele poděkovat za veškerou vaši účast a všechny vaše příspěvky. Rozhodně se na nás můžete obrátit kdykoliv budete mít pocit, že chcete upozornit Evropský parlament na nějakou záležitost. Mnohokrát děkuji a přeji příjemný zbytek odpoledne. Děkuji.